Right, welcome everybody. Vítám všechny, prosím, zaujměte svá místa. Okay, thank you very much. Um... Děkuji vám a zahajuji tímto naše zasedání a slyšení o MIFIDu. Za prvé jedna formalita. A sice schválíme eh, pořad jednání, nevidím námitek, takže eh, považuji eh, pořad jednání za schváleno. A tento pořad obsahuje sdělení předsedkyně a pak slyšení o směrnici MIFID. Chci se omluvit ehm, řečníkům, ehm, protože nebudu přítomna po celou dobu. Já jsem se doslova nyní vrátila ze Spojených států, kde jsem se účastnila eh, transatlantický dialog zákonodárců. Mimo jiné jsme hovořili také o finančních službách se zákonodárci eh, Spojených států amerických, což je důležitá věc a proto e, jsem požádala Arlene McCarthy, jednu z místopředsedkyň, aby e, předsedala slyšení, což je přiměřené, protože ona je zpravodajkou pro směrnici e, zneužívání trhu a také má na starosti nebo měla na starosti eh, právní dohled nad směrnicí MIFID, takže má velký zájem eh, na tomto materiálu. Eh, několik slov o trialogu. Třetí trialog se uskutečnil 23. listopadu a e, zabýval se celou řadou otázek a e, dosáhl pokroku. Další trialog se uskuteční ve Štrasburku a sice v týdnu od 12. prosince. E, konkrétní datum teprve bude stanoveno záruční systém, respektive čtvrtý dialog o záručním systému, kterému předcházelo technické setkání 1. Ehm, prosince, zabývalo se nepolitickými eh, tématy. Oba, eh, obě setkání zaznamenaly eh, pozitivních výsledků a zápisy budou politickým skupinám dány za nedlouho k dispozici. Další setkání trialogu by se mělo uskutečnit 13. prosince ve Štrasburgu. Pokud jde o SEPu, tak čtvrtý trialog se uskutečnil 30. listopadu a dosáhlo se přechodné dohody na, to znamená komise komise i Rada se eh, dohodly, že to zváží. Eh, jde o poskytnutí členským státům možnosti eh, vzdání se nebo možnosti vzdání se a byly přijaty dvě prohlášení. Slyšeli jsme, že rada může splnit tuto dohodu, text nařízení je nyní tedy dohodnut nicméně prohlášení, které eh, tvoří podstatnou část ze strany eh, parlamentu, ehm, zatím dotažené nebyly. Je eh, nutno vyřešit prohlášení na textu, se možná dohodneme na Koreperu v prosinci a pak podle pravidla 73 budeme 19. prosince pokračovat v trialogu s cílem předložit jej na únorové plenárce. To toho času očekáváme, na, eh, očekáváme souhlasu ze strany komise. Eh, nyní se musím omluvit, že odejdu, určitě to pochopíte, budu ale sledovat eh, přenos přes internet a nyní odevzdávám slovo a také předsednický mandát Irene McCarthy. Vážení kolegové, můj hlas není dnes eh, v nejlepší formě. Budeme ale slyšet zejména eh, našim expertům a zpravodaj. Eh, doufám, že máte před sebou programy a že jste pochopili, jak je tento hearing strukturován do třech částí. Máme skvělé řečníky, který můžeme naslouchat. Předně chci dát ale slovo našemu zpravodaji, panu Febrovi, aby nás uvedl do problematiky. Děkuji. Ano, děkuji paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Napřed jsem potěšen, že přesto přeze všechno našlo několik kolegů cestu až sem do sálu, zatímco eh, zadní řady jsou velmi plné. To znamená, že eh, naš, eh, naše slyšení bude doprovázeno velkou pozorností. Jde o proces přepracování stávající směrnice MIFID, poté co komise 20. října upravila a předložila své návrhy. Já se domnívám, že my, co by výbor ECO výkonu jsme v posledních měsících schválili celou řadu důležitých opatření, tím, že jsme vytvořili novou eh, strukturu dozoru, eh, to znamená eh, dozorem pro banky a pojišťovny a trhy. Také jsme přijali celou řadu nových nástrojů, například prodejů krátko deriváty OTC a tak dále. A pokud jde o směrnici MIFID, tak jsme dospěli k jádru regulace finanční finančních trhů. Tady jde o to jednotnými eh, eh, regulacemi zajistit transparentnost, ochranu spotřebitelů a férové eh, podmínky hospodářské soutěže na finančních trzích. Pro mne, co by zpravodaje, je velmi důležité ehm, uplatňovat transparentní pracovní metodu, protože tento materiál má velký význam a je velmi důležitý. Proto začínáme slyšením, abychom předně v rámci diskuse s různými experty na různá témata eh, získali, eh, shromáždili informace. Já jsem společně se stínovými zpravodaji jiných frakcí vypracoval ehm, dotazník, který ehm, je zveřejněn na eh, homepage na webových stránkách Ekonu a do února, máme do 13. února příštího roku, lze do tohoto dotazníku učinit poznámky. Máme tedy další lhůtu eh, připomínkovou či připomínkového řízení než komise. Dnes jsme předložili první pracovní dokument, který eh, naleznete eh, ve svých podkladech. Jedná se o sestavu toho, co je již v rámci stávající směrnice obsaženo a my hodláme pak ve výboru zpracovat další dokumenty abychom cíleně probrali jednotlivé oblasti, a e, poté mohli předložit vyvážený návrh zprávy. Na, nebo v rámci přípravy na dnešní stěžení jsme definovali tři e, tematické okruhy, snažili jsme se je shrnout, nebudu se tomu jednotlivě věnovat, protože to vyplývá z e, pořadu jednání. Samozřejmě ke každému tomu okruhu se nabízí celá řada osobností, které by mohly promluvit na toto téma. Ke konci jsme zhromaždili eh, asi 50 různých jmen, ale eh, mým úkolem spolu se stínovými úkoly bylo postarat se o to, abychom zajistili i dostatek prostoru pro diskusy, takže eh, prosím o pochopení, že ne všichni, kteří jsou povoláni, <laughs> budou moci promluvit, ale v rámci toho zmíněného dotazníku budete mít i jiné možnosti eh, podílet se na tomto transparentním procesu. Evropský parlament se před návrhem komise zhodl na usnesení a vyjádřil se k těmto tématům. Děkuji eh, vyslovně paní kolegyni Swinburne, která co by zpravodajka zhrnula a vypracovala pozici parlamentu. A domnívám se, že eh, v zásadě můžeme konstatovat, že jsme spokojeni, že komise předložila, respektive přijala řadu eh, návrhů parlamentu, například pokud jde o vysokofrekvenční obchodování a tak dále dále. To vše eh, byly body, které jsme požadovali my. Je jich mnohem více, ale mm, to se ještě, eh, to ještě zmíníme. Kromě toho je zde celá řada bodů, které jsme sformulovali my a které komu, k nímž komise nepřihlédla. Například Evropský parlament nepožadoval definici nového eh, místa obchodování, tak jak to učinila komise eh, svým OTF organizovaným systémem obchodování. Otázkou je, proč musí stávající směrnice doznat v tak krátké době další přepracování. Já myslím, že každému je jasné, že od vstupu směrnice MIFID eh, v platnost se skutečnost realita velmi změnila z hlediska technického, technologického, ale také jde o přizpůsobování se novým zákonům zákonům a o implementaci toho, co eh, se eh, dohodlo na samitu G20 v Pittsburghu a co lze vyjádřit heslem žádné neregulované eh, produkty. My toho děláme ještě více, žádné neregulované trhy, to je MIFID. A proto je zapotřebí tady skutečně působit eh, legislativně. Hlavní body stávajících návrhů, s nimiž se budeme zabývat v nadcházejících měsících, je to eh, struktura trhu jako taková. Já už jsem uvedl, že komise navrhuje nové místo obchodování, nový systém obchodování, existují speciální návrhy pro malé a středně velké podniky. Dále je zde celé téma eh, komoditních trhů, to také bude předmětem dnešního slyšení. Myslím, že je to důležitý bod, kde má Evropský parlament velkou odpovědnost. Jedná se o zkušenosti, které jsme získali za, posledních, eh, za poslední eh, roky. Dále role ESMA, Evropské agentury pro cené papíry a trhy, protože eh, to technické přizpůsobení proběhlo již eh, takzvaným souhrným nařízením Omnibus, ale je zde zapotřebí eh, lecos ještě doladit. Není bez zajímavosti, že 35 regulačních technických norem, které se musí implementovat, jsou obsaženy v technických nařízeních komise. To znamená, že musíme o ESMě velmi konkrétně hovořit. Kromě toho v návrzích komise je e, zmíněno i opatření e, zákazu produktu, o tom také e, musíme jednat. Dále jde o rozsah působnosti, o možné výjimky, o, ochrany, in, o ochranu investorů, o poradenství investorů. Jde o vysokofrekvenční obchodování nebo o další nové technologické či technologický vývoj, který je zatím ještě v nedohlednu. Dále jde o konsolidaci dat, jde o úpravy e, ve vztahu třetím zemím, o sankční úpravy a tak dále. E, zůstanu, omezím se pouze na tyto názvy. To znamená, každému musí být jasné, že jsme dospěli k jádru regulace finančních trhů. A proto srdečně děkuji kolegyním a kolegům, že si dnes odpoledne vzali čas na toto slyšení a rovněž srdečně děkuji účastníkům našich tří diskusních okruhů. Eh, doufám, že tím budeme moci položit eh, jakýsi první eh, uhelný kámen pro um, implementaci směrnice MIFID a MIFIR. Děkuji eh, všem a doufám, že budeme pokračovat eh, ve spolupráci i po vánočních eh, svácích v tak dobrém duchu jako dosud. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji, pane Ferbre. Vidím, že tady máme všechny stínové zpravodaje, to je dobře, také všechny klíčové experty, kterým bude možno eh, pokládat eh, otázky. A bez dalšího prodlení se tedy pustíme do prvního panelu, který se eh, bude zabývat tím, zda máme ty správné instituce, služby, činnosti, místa a nástroje obsažené v návrhu, který předkládá komise. Každý řečník bude mít k dispozici pět minut a prosím, abyste to dodrželi, jinak se nám nepodaří dodržet eh, harmonogram a čas na otázky. Jako první vystoupí pan Karel Elano, který je generálním ředitelem Střediska pro evropské politické studie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji poslancům a členům Ekonu, že mi dali možnost tady vystoupit. Myslím, že to je velice důležité, jak říkal Markus Ferber, eh, že eh, teprve před čtyřmi lety MIFID vstoupil v platnost a Evropský parlament se teď klade otázky, co vlastně komise a EU chtěli eh, dosáhnout při přijetí MIFID v roce 2004 a zda to bylo v souladu s národními cíly a do jaké míry se podařilo naplnit ty původní cíle. Tento parlament také má představu o tom, co to MIFID vlastně je. Pokrývá několik věcí. Původní název směrnice byla směrnice o investičních službách, což bylo asi trochu jasnější než MIFID. V podstatě se to týká všech, kteří se nějak zapojují do investičních služeb. Je to vlastně obchodní infrastruktura, obchodní pís, eh, místa, zprostředkovatelské subjekty. Spadá sem také ochrana investorů, což je velice důležitý aspekt. Nahrazuje to směrnice z roku 93, to byla směrnice právě o investičních službách. MIFID vstoupil v platnost v roce 2004, respektive mm, byl přijat a v platnost vstoupil v roce 2007. Ta směrnice o investičních službách ISD už eh, vlastně otevřela určitou eh, cestu k sladění eh, těch investičních strategií, ale ještě to nenarušilo monopol jednotlivých burzovních národních burzovních místo přišlo až s tím MIFIDem z roku 2004, kdy vznikly dvě nové kategorie obchodních míst, mnohostrané systémy obchodování a systematické internalizátory. To znamená, že ta situace je dost jiná než v směrnici o investičních službách. Jsou tam vlastně požadavky na plnění, ochranu, eh, příkazů a podobně. Nicméně nepodařilo se zatím rozšířit cenovou transparentnost, která se zatím vztahuje pouze na eh, trhy s akciemi, nikoli na trhy s obligacemi a deriváty. Některé členské státy sice už toto cestou se vydaly, ale zatím to neplatí na celoevropské úrovni. Čtyři roky po vstupu MIFIDu v platnost v listopadu 2007 můžeme říct, že to vedlo k většímu roztříštění obchodu s akciemi v různých místách, ovšem eh, neovlivnili to nijak likviditu, vedlo to ke snížení obchodních eh, nákladů, ale neovlivnilo to likviditu. Jak říkal před chvilkou eh, zpravodaj, hodně se investovalo do obchodních eh, technologií pro propojení jednotlivých míst, tak aby se také omezily dopady na trh a zlepšila se soutěž. Myslím, že ty stávající eh, vlastně burzy se s tím poradili docela dobře. Byl tam v podstatě jenom jediný nový příchozí Chai X, kterému se podařilo získat poměrně velký podíl na trhu. Celkový eh, podíl nově příchozích na trhu byl na konci srpna zhruba na úrovni 30 Investiční firmy eh, těžily z různých výjimek a z zdvojznačnost oblasti režimu systematického internalizátora, pokud jde o cenovou transparentnost v bilaterálních obchodech. Pokud jde o provádění nového režimu na ochranu investorů, dopad směrnice nebyl tolik výrazný. Ta směrnice vstoupila v platnost v listopadu 2007 a tehdy se zdálo, že to je dobře přizpůsobené eh, tehdejší podobě finanční krize. Ovšem o několik let později můžeme říci, že ta klíčová pravidla týkající se eh, lepšího provádění a příhodnosti pro investory a střetu zájmů sice byly navrženy dobře, ale nebyly řádně aplikovány. V podstatě je to dáno tím, že se ta směrnice nedostatečně vymáhala, v textu byly určité dvojznačnosti a také se nepodařilo ehm, vlastně najít eh, kapacity pro kontrolu všech ehm, aspektů provádění. Některé ty otázky se vyřešily eh, vytvořením evropských dozorčích orgánů a některé otázky se budou řešit v navržené změně MIFIDu. Na začátku roku 2011 vznikla analýza provádění MIFID a ukázalo se, že hlavní problémy eh, jsou kvalita a konsolidace údajů. Ta kvalita údajů se zhoršila v důsledku roztříštěnosti obchodních míst a v důsledku neexistence eh, standardizovaných eh, údajů. To bylo vlastně už před MIFIDem diskutováno a diskutovalo se také v prvních konzultacích k MIFIDu v roce 2010. E, pokud jde o ustanovení o nejlepším provádění, tam je zase problém nedostatek, nedostatku konsolidovaných údajů. Pak také v MIFIDu byla pravidla týkající se střetu zájmů. V naší analýze jsme zjistili, že bohužel tyto předpisy se jen málo používaly. Takže proto MIFID 2 nyní navrhuje posílení těchto pravidel, ale já si myslím, že tady jde především o vymáhání už těch stávajících pravidel. Největší nedostatky MIFIDu 1 byla ustanovení eh, o cenové transparentnosti pro jiné než akciové trhy a dále interoperabilita ustanovení, která se týkají okamžiku po zobchodování já si myslím, že opravdu to byla promarněná příležitost a měla by se tedy cenová transparence rozšířit i na OTC deriváty. Pokud jde o ustanovení o zúčtování, tak tam už vlastně jsou ustanovení týkající se CSD, která má komise připravená a která brzo předloží. V roce 2007 byl MIFID chápán jako revoluce na evropských finančních trzích. Původně se byl chápan jako velká zátěž. V letech 2005-2006 bylo mnoho stížností v tom smyslu, že se to dá jen těžko a nákladně provádět, ale teď už to firmy začínají vnímat spíše jako příležitost. Ta směrnice podpořila efektivitu a soutěž na evropských finančních trzích, stimulovala technologické investice a ukázala, že může řešit problémy vyvolané finanční krizí. MIFID 2 by měl na této cestě vytrvat, vyjasnit dvojeznačnosti v textu, ale zároveň by se mělo vyhnout přílišné regulaci akciových trhů. Eh, děkuji a eh, nyní eh, prosím pana Čeryho o slovo. Děkuji vám. Abychom eh, řešili tuto otázku dnes, tak eh, musíme mít před očima eh, cíle MIFIDu. Vytvoření bezpečnějšího, zdravějšího, transparentnějšího a lepšího finančního systému. Budu zkoumat, zda se MIFIDu podařilo Eh, vyrovnat se s eh, přísunem kapitálu ze strany investorů. Za prvé zdali parentně, za druhé eh, za nejlepší možnou cenu a s cílem posloužit ekonomice a společnosti. Podívejme se, podívejme se napřed na transparentnost. Napřed fakta. Faktem je, že asi 40 evropského objemu kapitálu eh, se obchoduje mimo burzovně OTC a takzvaný eh, objem dark pool představuje asi 6 eh, kapitálu. To znamená, že 46 o jedno procento méně či víc, to je statistika, asi 46% tohoto objemu se činí vlastně bez Eh, transparentnosti. Nyní se ponožme hlouběji do eh, analýzy. Asi před eh, rokem byla vydána velmi zajímavá zpráva Univerzity ve Frankfurtu podle níž 28 veškerého obchodování OTC je vlastně pod eh, rozsahem eh, MIFID Retail. 9 se pochybuje mezi MIFID Retail Size a standardní tržním rozsahem, to znamená, jestli máte 39 a 9, tak 48 mimo burzovního obchodování je, na, je v standardním rozsahu. A jestliže 39 těchto mimoburzovních obchodů se pohybuje eh, mezi standardním eh, tržním rozsahem a velkým eh, rozsahem, to znamená vlastně výjimka pro předobchodní transparentnost Eh, to znamená, že 87 eh, mimoburzovních transakcí porušuje mm, eh, vlastně nikoli snad literu směrnice MIFID, ale určitě ducha směrnice MIFID, protože ta směrnice byla velmi vágní. Takže neporušuje to sice zákon, ale určitě ducha transparentnosti obchodování. Musíme se ptát, zdali netransparentní trhy eh, stále ještě eh, jsou relevantní z hlediska eh, cenotvorby a zdali by nemohly být diskvalifikovány z hlediska ekonomické užitečnosti. Druhé kritérium je nejlepší možná cena tady eh, existuje eh, zpráva eh, z roku 2009 společnosti CESR, podle níž fragmentace trhu vedla a výrazný eh, pokles ehm, množství, které jsou k dispozici v nejlepší eh, možné ceně, eh, je nutno propojit s algoritmickým obchodováním. Statistika je poněkud stará. Ehm, já jsem se snažil to aktualizovat, ale přesto se musíme ptát, jestli ta statistika je ještě platná. Vzhledem k času přistoupím rychle k třetímu bodu a to je, zdali mm, lépe sloužíme ekonomice a společnosti. Je známým faktem, že tříštění trhu mm, mm, vede k vysokofrekvenčnímu obchodování neboli HFT, což představuje dnes 35 objemu obchodování s kapitálem v Evropě. HFT, jak víme, je pod skupinou algoritmického obchodování, má různé aspekty, například arbitráž, cenových rozdílů mezi jednotlivými obchodními místy, eh, dále, tak, eh, dále sledování trendu, vytváření trhu a také různé strategie založené na nerovném přístupu k cenovým informacím, eh, rychlosti a implementace. A řada dalších technik. Musíme ale činit eh, rozdíl, a toto je zásadní, mezi HFT, který vytváří likviditu, a HFT, který vytváří objem. Eh, pouze vysokofrekvenční obchod vytvářející trh lze, eh, nebo může být považován jako vytvářející likviditu nebo přinášející likviditu na trh zatímco jiné formy vysokofrekvenčního obchodování pouze vytvářejí objemy, eh, kterými eh, říkáme, kterým říkáme takzvaný flash crash incident z května 2010. Tato, eh, tento případ nás poučil o dvou věcech. Ukázalo to, nebo že Převážná, eh, převážné množství vysokofrekvenčního obchodování eh, eh, není ničím jiným než strategií sledování trendu, což nejenom nepřináší likviditu na trhy, ale má také přirozenou tendenci posilovat uměle existující trendy. Neplatí to o všech druzích vysokofrekvenčního obchodování. Musíme e, rozlišovat mezi HFT, které vytvářejí likviditu a HFT, které pouze sledují trendy. Závěr. Navzdory mm, eh, záměrům MIFID 1 nesplnil cíl eh, férovosti, transparentnosti, likvidity a eh, konkurenceschopnosti cen s cílem zlepšit také přístup k kapitálovým trhům a ochranu investorů. Zatím jsme od toho daleko. Dále si myslíme my ze společnosti Finance Watch, že zpráva schválená výborem Econ v roce 2010. Eh, Swinburnova zpráva obsahuje celou řadu velmi užitečných návrhů, které je nutno zvážit v rámci eh, revize MIFIDu. Hodláme předložit další konkrétní návrhy eh, k dnešním tématům například ochrana investorů a odpovědné eh, prodeje. Děkuji vám. Děkuji eh, za tento dobrý úvod a dodržení časového limitu. Pane Ferbre, máte otázky a poté dáme slovo stínovým zpravodajům. Děkuji mnohokrát, <clears throat> paní předsedkyně. Eh, dvě záležitosti. Za prvé, v návrhu komise je teď také obchod s certifikáty emisními mm, obsažen. A zajímal by mě vaše hodnocení k tomu. A druhé se týká tématu, mm, protože už jste o tom hovořil, vysokofrekvenční obchodování. Na jedné straně vysoká likvidita a na druhé straně problematika algoritmů Eh, ale to přece mm, ne, nevím prostě, jak to vypadá v tom eh, vysokofrekvenčním obchodování, jaké z toho vyvozujete důsledky. Je návrh komise určitou technickou odpovědí pro zabránění toho kreše, anebo eh, je zapotřebí ještě nějakých změn? Děkuji mnohokrát. Um, I think what I'll do, Mr. Ferber, with your agreement is Děkuji, pane Ferbre. Já možná navrhnu, že bychom eh, dali vlastně více otázek dohromady a pak pokud byste měl pocit, že jste nedostal odpověď, tak bychom vám dali znovu slovo. Takže pan eh, Goebbels, stínový zpravodaj, pokud má nějaké otázky, prosím. Thank you, thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Dvě rychlé otázky. Za prvé ohledně transparentnosti. Když tady vidím zástupce nejrůznějších eh, investorů, všichni říkají, že jsou pro transparentnost, ovšem v reálném světě, pokud jde o ty mimobrzovní obchody, tam spíše eh, můžeme říct, že tam žádná transparentnost není. Eh, komise nyní navrhuje ten organizovaný obchodní systém OTF, a já se ptám, zda OTF je skutečně odpovědí na tu problematiku mimo burzovních obchodů OTC a zda skutečně může zajistit transparentnost eh, všech eh, těch transakcí. A druhá otázka týkající se vysokofrekvenčního obchodování. Podle mého názoru trhy vznikly proto, aby hospodářské subjekty mohli se společně dobrat nějaké ceny. Ale jak to může probíhat, když počít, mezi sebou obchodují počítače v podstatě v um, rozptylu vteřin? Během několika vteřin dochází ke zobchodování akcí, a v podstatě nikdo pak nemá možnost v podstatě zjistit, jak, se, jak k té ceně došlo. A já si tedy říkám, zda bychom neměli nějak omezit toto vysokofrekvenční algoritmické obchodování. Děkuji, takže začneme těmito dvěma otázkami. Jenom bych ještě řekla kolegům, že se mohou ptát na cokoliv, ale v té první části hovoříme především o OTF. Samozřejmě můžete klást otázky i ostatním panelistům, ale připomínám, že k dalším tématům pak budeme mít ještě zvláštní panely. Takže poprosila bych kolegy, možná začneme eh, panem eh, Lanu, aby zodpověděl jako první a potom pan Thierry Filipona. Děkuji. Pokud jde o otázku emisních eh, povolenek, to je velice likvidní trh v současnosti, hodně se s nimi obchoduje a může být eh, tedy užitečné začít obchodovat i s jinými typy eh, komodit a komoditních derivátů. To je asi všechno, co k tomu v tomto okamžiku mohu říci. A pokud jde o transparentnost v souvislosti s tím, na co se ptal pan Goebbels, zaprvé bych chtěl říci, a tady tak nějak apelovat na zástupce trhů i bank, kteří už dva až tři roky spochybňují ta čísla o OTC a který předloží správná čísla. Já jsem slyšel celou řadu různých čísel a moc tomu nerozumím. I když to téma sleduji už 4-5 let, prostě nevím, co s tím. A proto bych řekl, pokud samotné investiční firmy či burzy nejsou eh, schopny říci, kolik eh, procent vlastně to činí, eh, tak je někde nějaký problém. Je třeba prostě zajistit správná čísla. Prostě ta čísla se pohybují mezi 15 a 40 procenty a to potom samozřejmě je problematické o tom diskutovat. Pokud jde o OTF, když jsem si to poprvé přečetl, tak jsem si říkal, No, tohle může být i MTF. Proč zakládat novou kategorii? Protože to jen komplikuje práci regulátorů. Proč nestačí MTF? Mně se zdá, že to je taková hybridní kategorie mezi systemickým internalizátorem a uh, vícestrannými platformami. Má to vlastně se týkat pouze těch, to, toho mnohostraného obchodování, uh, protože bilaterální obchodování má být eh, vlastně upraveno jiným nástrojem. Takže já mám pocit, že OTF jsou v podstatě jakoby takovou podskupinou MTF. Pokud jde o vysokofrekvenční obchodování, o tom už se také diskutuje alespoň 2-3 roky. Já myslím, že bychom neměli podceňovat to, že jedním z výsledků MIFIDu byly velké investice do technologií. Dříve si všichni stěžovali, že v MIFIDu bylo mnoho byrokracie, ale nakonec MIFID vedl eh, k velkým investicím do technologií a k přibližení k USA. Struktura trhu a jeho rozptýlení se hodně blíží tomu, co známe z USA. Jsou to vlastně, je tady rozvoj technologií na obou stranách Atlantiku, to je podle mého názoru prospěšné. Pokud bychom to měli regulovat, eh, znamená to, že budeme regulovat technologie? Můžeme vůbec regulovat technologie? To nevím. Komise teď tady říká, tak jsou tady další možnosti, jak kontrolovat rizika, jak kontrolovat transakce, ale to všechno, myslím, nemůže vyloučit, že znovu nedojde k onomu eh, flash crash a mohlo by to naopak vést k zastavení dalších investic do technologií. Pokud jde o tu otázku pana Ferbra, likvidita versus algoritmy ve vysokofrekvenčním obchodování. Možná jsem to neřekl dost jasně. Algoritmové obchodování, eh, to je prostě taková velká skupina a tam je potom podskupina a to je to vysokofrekvenční obchodování. A v rámci vysokofrekvenčního obchodování jsou dva druhy. Jedna část, která může přinést likviditu a jedná se v podstatě o způsob poskytování likvidity, tvorby trhu a potom jsou eh, další techniky, které znamenají vlastně zvyšování objemu, nikoli likvidity. A pokud jde o ten flash crash, tam jsem vlastně měl na mysli to, že se jednalo o doklad toho, že drtivá většina obchodování HFT eh, se týká vlastně sledování určitých tendencí. To znamená, začala nějaká tendence a pak celá řada subjektů se na tom snaží přeživit a má to tedy přirozenou, eh, přirozený sklon k posilování již existujících eh, trendů a tendencí. A komise tedy navrhla, že eh, obchodníci v rámci HFT by měli poskytovat likviditu na trhu a to, to tedy navrhla komise a to má svůj smysl. Je asi třeba to nějak přizpůsobit, já třeba v dříve v, život, v svém profesním životě jsem vlastně podepisoval dohody s investory, s poskytovateli likvidity a pokud se podepisovala takováto dohoda o likvidatě, neznamenalo to, že ta instituce se tomu bude věnovat na 100% času protože prostě žijeme v reálném světě a nelze se tomu věnovat 100% času. Ale ten eh, princip eh, vlastně žádat od obchodníků vysokofrekvenčního obchodování, aby zajišťovali i likviditu, to má svůj smysl. Jsou tady dvě možná řešení. Buď tu likviditu nepřenesou, a řeknou prostě já to nechci dělat, protože nechci poskytovat likviditu, anebo eh, Eh, naopak tu likviditu budou poskytovat, protože to je prostě součást jejich mentality obchodování. Eh, nevím, proč bychom ale měli k tomu eh, někoho nutit jak si právně. Měli bychom to jasně rozlišovat. To je velice důležité. Pak tady byla otázka ohledně toho, té funkce vytváření ceny, když vlastně všechno probíhá tak rychle. To je zcela zásadní věc. A dnes jsme svědky na trhu eh, trochu perverzních jevů, kdy opravdoví investoři se vlastně bojí, že je porazí ty vysokofrekvenční obchodníci v okamžiku umistování příkazu používají se různé jaksi neviditelná obchodní místa, na něž eh, potom se jakoby skrývají před těmi vysokofrekvenčními obchodníky, aby mohli v klidu provádět své transakce za lepší cenu, za výhodnější cenu. A je tady ta vlastně temná, neviditelná část trhu a HFT a oni se v podstatě navzájem eh, vyživují, což je, eh, má potom vlastně perverzní důsledky pro tvorbu ceny ta neviditelná část trhu se vlastně eh, eh, přiživuje na té viditelné části trhu. A když hovoříme s obchodníky, s účastníky trhu, tak se hovoří o jaksi chytrých penězích a hloupých penězích. Ty hloupé peníze jsou na těch viditelných trzích a e, chytré peníze na těch neviditelných trzích. A já s tím mám skutečně problém, že finanční trh se domnívá, že když, když jak si se to nevidí, takže to je chytré a když se to vidí, tak je to hloupé. To je pro zatím vše. Promiňte, chcete se také vyjádřit k OTF? Ano, to je velmi eh, dobrá otázka. Nejsem si jist, co vlastně OTF přinese. Eh, já se domnívám, že ten hlavní důvod, proč eh, se stále obchoduje, ostatně hovořím tady o rozsahu trhu OTF 40 to pochází z studie Thomson Waiters, což není velmi spolehlivé, ale i když to bude 15-20, tak faktem je, že ten princip zde stále platí. A nyní to propojuji s OTF a OTC. Co přináší vynález organizovaného systému obchodování nového? Myslím, že ne mnoho. Je zapotřebí posílit definici OTC, to znamená mimoburzovních, eh, eh, mimoburzivních prodeje v rámci směrnice MIFID. Není tam definice, je tam pouze úvodní ustanovení 53, které na to odkazuje a říká se tam, že OTC by eh, mělo být nad standardním rozsahem tržním. takže jsme proti duchu eh, směrnice MIFID 1, ale Zastavit tuto situaci znamená posílit eh, definici OTC a nejsem si jist, že když tak učiníme, eh, takže ten, to obchodování se přesune do oblasti OTF. Děkuji. Další okruh otázek začne pan Oleš Schmidt a pak paní Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji a i prvním dvěma referátům. Není snadné to uchopit, jak již předchozí řečníci řekli, jeden z nich řekl, že celý trh je víceméně perverzní a druhý řekl, že trh eh, v podstatě funguje docela dobře. Moje otázka na eh, pana Lanua je tato. Domníváte se, že existuje risk nadměrné nebo přílišné regulace? Vy jste vlastně uvedl, že snad hlavní problém stávající směrnice MIFID je nedostatek vynutitelnosti, nedostatek provádění to, co děláme, nyní, jsme vlastně již mohli učinit v minulosti, alespoň členské státy. Mám v tom pravdu? Pochopil jsem vás správně. A na vaši adresu, pane Filipo Natte, jak definujete ta kritéria pro vysokofrekvenční obchodování? Já se totiž domnívám, že to je to nejzajímavější. My známe historii Eh, spinningu. Jak eh, naložit tedy s touto technikou? Nemáme ji vůbec použít? Toto není mm, zlomyslná otázka. Pouze to chci vědět. Jsem eh, liberál a Mám za to, že technika, technologie je velmi dobrá věc a užitečná a jako taková se již osvědčila v 18. 19. století ještě jsme nedosáhli vrcholu, jako někdo řekl. Snad bychom toho mohli využít eh, ku prospěchu dobře fungujícího trhu a nikoli trhy zablokovat. To je otázka eh, vlastně na oba pány. Transparentnost v roce 1766 jsme již přijali v mé zemi zákon o transparentnosti, ale Myslíte, že existuje možnost, že by bylo transparentnosti příliš eh, v dobře fungujícím trhu, že ne každý by chtěl toho odhalit eh, všechno? Jsme konec konců lidské bytosti. Poslední eh, připomínka je spíše obecná, nevím, jestli sem patří existuje eh, navrhovaný, navrhované sloučení mezi holandskou burzou a americkou burzou a nyní se to eh, zkoumá eh, odborníky na komisi. Domníváte se, že by to mohlo ten trh znesnadnit, zbrzdit, učinit jej v Evropě ještě mm, více monopolistickým? Domnívám se, že to je zásadní věc, protože to právě nyní probíhá. Když jsem se začal zabývat směrnicími FIT, paní předsedkyně, tak, se, eh, tak cílem bylo otevřít trhy, učinit je transparentnějšími, chránit investory. A dokonce tam bylo zmíněno slovo liberalizace. Dnes to už zmiňovat nechci. Nyní tomu říkáme fragmentace, roztříštěnost ale pro mne eh, fragmentace v mnoha případech může znamenat volba pro jednotlivce a také nižší ceny a vyšší kvalita. Děkuji. Děkuji, paní Swinburne. Děkuji Vzhledem k širokému záběru již položených otázek pokusím eh, se trošku odchýlit od stávajících trendů, tak abych vytěžila od našich expertů co nejvíc. Chtěla bych eh, Eh, se zeptat, zdali dva přítomní experti se eh, domnívají eh, v současné době, že evropské trhy kapitálu i dluhů slouží vlastně těm podnikovým emitentům a zdali je to dostačující Eh, posílit Evropu jako místo obchodování ve srovnání s jinými a jaká další opatření byste eh, chtěli vidět, aby došlo vlastně k povzbuzení obchodování v Evropě ku prospěchu našeho růstu, který eh, momentálně mm, teda není zcela jednoznačný. A pak pokud jde o náklady související s investováním, zejména náklady dlouhodobých investorů, nevidíme zatím výrazné snížení v důsledku implementace MIFIDu. Vzhledem k tomu, že takzvaný post-trading neklesá a nemění se významně, jaká opatření je zapotřebí přijmout v rámci MIFIDu a e, případně dalších legislativních e, materiálech, abychom zajistili e, skutečně konkurenční prostředí v obchodování s cenými papíry. Pane Filipono, chcete začít nyní vy jako první odpovídat na otázky? Ano. Stále si píší, ještě stále si píší otázky. Hm, ano, byly poměrně dlouhé. Děkuji. Jak definovat eh, kritéria pro HFT? Jak naložit s technologiemi. Já se domnívám, že odpověď, alespoň podle mě je jasná. IT je prostředek, je to nástroj, ale když jde o finanční trhy, tak to nemůže být cílem. Cílem MIFIDu je posloužit ekonomice a chránit investory, abych to zkrátil. A technologie je nástroj, k tomu je to něco skvělého, co je nutno podporovat, rozvíjet, ale cílem jasně je, a to se týká i toho druhého kola otázek. Eh, zdali teda sloužíme podnikovým emitentům, anebo Eh, také investorům, kteří potřebují férovost a transparentnost, aby eh, měli jistotu, že eh, mohou svými úsporami financovat ekonomiku. A jestliže pokud informační technologie pomáhají, tak je to dobře, ale já se domnívám, že politici by se měli ptát sami sebe, zdali informační technologie pomáhají v tomto smyslu, ano či ne. Někdy je odpověď ano, někdy je odpověď ne. Pokud jde teda o Eh, obchodování na finančních trzích, tak ta velká otázka, kterou si musíme položit, je, že ta část HFT, která posiluje trendy, Velká část HFT obchodování je právě posilováním trendů a to nepřináší ekonomice nic že k tomu slouží velmi sofistikovaná eh, technologie, to je neutrální záležitost, to není ani dobře, ani špatně. Otázkou je, zda to potřebujeme nebo nikoli. To je moje přesvědčení. Promiňte, jestli potřebujeme co? Jestli potřebujeme technologie, potřebujeme co nejlepší technologie, pokud posloužíme tím ekonomice, hospodářskému rozvoji existují případy přílišné transparentnosti. Jestliže chcete obchodovat s dvěma eh, percenty eh, akcí společnosti, tak nemusíte mm, prokazovat transparentnost, ale většina OTC obchodování se týká malých eh, velikostí. Nedávno jsem hovořil s jedním makléřem, který neovládá eh, směrnici MIFID, ale obchoduje každý den a řekl jsem mu, že velká část podle MIFITu je 300 tisíc, 500 eh, tisíc eur. On se tolik tomu nasmál. Je to velké, velké množství? Velké množství je několik milionů eur v cených papírech. Ano, někdy je nutno eh, být diskrétní, limitovat transparentnost, ale určitě ne, když jde o tak velké množství obchodování OTC eh, v rámci eh, velikosti retail anebo medium size obchodování. Dále jste se ptal, myslím, na monopol nebo monopoly. Jestliže já bych o tom mohl dlouze mluvit, myslím, že je to něco, mm, co není mým zadáním pro dnešní slyšení a domnívám se, že není eh, skutečně naším poselstvím, poselstvím Finance Watch se k tomu vyjádřit mm, dnes a zde. Děkuji za tyto otázky. Budu stručný. První otázka, nadměrná regulace. Samozřejmě jde o to, jak to měříte. Když se podívám na eh, směrnici a eh, srovnám ji s MIFID 1, tak myslím, že se to zdvojnásobuje asi o 50 když počítáte po eh, články prováděcí opatření, tak tam původně bylo 20 prováděcích opatření, nyní jsou takzvané prováděcí standardy nebo akty a těch je asi 50, takže řada uh, nových úprav, ale celkem za to, když se na ten text podíváte, navzdory uh, zprávám v tisku, mm, zase to není takový rozdíl ve srovnání s MIFID 1. Je tam několik vyjasnění, nějakých, ně, několik nových věcí, ale není to nadměrná regulace. Nové kategorie pro OTF, uh, takzvané mm, konsolidace dat a tak dále. Uh, dále přístup, eh, vlastně otevřený přístup pro post-trade. Dále když projde směrnice o clearingu a vypořádání, tak bude možno obchodovat i v druhém eh, členském státu. Takže teprve po čtyřech eh, letech, když dojde k revizi, se můžeme opět k této otázce vrátit. Pokud jde o návrh komise, ten má eh, poněkud politický, politickou pachuť, například ty trhy malé a středně velké, co to je, a také eh, ty government markets neboli státní vládní trhy, Eh, co to vlastně je. Myslím, že mm, snaha byla pouze se zalíbit určitým eh, voličům nebo kruhům. Dále ustanovení o transparentnosti, příliš transparentnosti, je to těžko říct. Často mám pocit, že mm, je tady transparentnost blokována a že eh, veřejnost je nedostatečně informována. Někdo tady řekl, že je zapotřebí stoprocentní transparentnost, ale my víme, že existují takzvané blokové obchody. To je zapotřebí vysvětlit eh, v rámci MIFID 2 a také OTC transakce, které probíhají jinak než standardní eh, transakce. Pokud je o sloučení mezi holandskou a newyorskou burzou, otázka, myslím, je velmi eh, pádná. Z mého pohledu by to mohlo vytvářet eh, problém. Vznikla by větší dominance, monopol a určitě z hlediska clearingu a vypořádání by vlastně ten nový subjekt měl obrovskou roli a proto komise eh, se nad tím musí velmi zamyslet. Samozřejmě problémem je, jaký je relevantní trh Evropa nebo celý svět. DG Comp by určitě řekl, že relevantní trh je Evropa. A poslední otázka. Zdali v tomto návrhu povolujeme dostatečné financování pro reálnou ekonomiku. Podle mě největší problém který asi nebyl dostatečně vyřešen v tomto návrhu, je, jak umožnit malým středně velkým pedníkům, aby získali finance, protože zatím mají pouze jeden přístup eh, k financím a sice přes banka, banky. Měli by mít také přístup k kapitálovým trzím, ale, trhům, ale tento přístup jim byl eh, okleštěn. A e, navíc e, konkurence bankovního trhu e, ochabuje v důsledku krize. Takže co s touto směrnicí? Můžeme postupovat článek po článku, ale je zde řada dalších věcí, například zátěž regulace, transparentnost, výkaznictví a tak dále. Ale je to něco, co musíme dále sledovat. Jaká další opatření je nutno zvážit, abychom to stimulovali? Myslím, že musíme řešit konkurenci, konkurenceschopnost eh, bankovnictví, více přístupu také pro malé, středně velké podniky k ehm, bankám eh, a ehm, také stimulace bankovního, bankovního trhu. Například zdali účetní eh, standardy by měly být omezeny pro malé, středně velké podniky. To je otázka, která je velmi těžko zodpověditelná. Okay, now I've got um, two questions. Děkuji. Ještě tady máme dva dotazy. Pan Kanfan a pan Klute. Ano, já mám jednu takovou obecnou otázku na panelisty ohledně toho, jak by podle nich vypadala správná rovnováha mezi hospodářskou soutěží a určitou koncentrací, která je oprávněna tím, že trhy už ze své podstaty, podíváme-li se zpět do středověku, je místem, kde se střetává nabídka a poptávka. A pokud je tedy více míst, kde se nabídka a poptávka střetávají najednou, dochází k fragmentaci, k různým cenám a k nárůstu nákladů pro uh, účastníky na těch transakcích. Já tedy neříkám, že by měla vzniknout jediná celoevropská burza, ale jak prostě najít tu dobrou rovnováhu mezi potřebnou hospodářskou soutěží k zajištění nejlepších možných služeb a zároveň mezi tou koncentrací, která souvisí se samotnou funkcí burzy, jejímž účelem je vlastně dát dohromady nabídku a poptávku. Jak by měl MIFID podle vašeho názoru, eh, nemáme Nemáme překlad? Zřejmě je nějaký problém v anglické kabině, eh, nějaký technický nedostatek, pokusíme se to vyřešit. Tak, Němčina funguje. Jestli chcete hovořit německy, pane Kanfáne, tak snad někdy příště. Takže ta první otázka, nevím, jestli to panelisté slyšeli, nebudu ji opakovat dobře. Takže jak je ten správný stupeň rovnováhy mezi těmi dvěma funkcemi? A ta druhá věc se týká vysokofrekvenčního obchodování. Byly provedeny nejrůznější investice, to tady bylo připomenuto, ale tyto, byly tyto investice rentabilní? Jakožto zákonodárci si můžeme říci, že Máme-li měnit nějaká pravidla fungování, tak měli bychom si uvědomit, že vlastně už vznikla nějaká pravidla, na jejich základě byly provedeny investice a byly tyto investice rentabilní. Má to smysl měnit pravidla, má to smysl měnit předpisy. Uh, může se použít eh, argument, no už vlastně na základě těch dřívějších předpisů byly učiněny určitě investice a vy teď nemůžete měnit pravidla, ale já nevím, že je teď přípustný argument. Pokud jde o HFT, zajímalo by mě, zda Finance Watch provede nějaké studie, které by ukazovaly, kdo na tom vydělal a kdo na tom eh, ztratil. AFT vlastně na sekundárním trhu nevytváří novou hodnotu. Já jsem o tom diskutoval s některými investičními fondy, s eh, účastníky eh, na trhu a oni mají pocit, že tím, že jsou pomalejší než HFT, eh, tak že v podstatě jsou odstřiženi, neustále odstřiženi od trhu. Takový je jejich pocit. A je tedy možné zajistit vlastně rovnováhu mezi těmi zisky pro jedny a ztrátami pro druhé v, u toho vysokofrekvenčního obchodování. A moje třetí otázka, nevím, jestli Jerry Filipona už na to nějak odpověděl nebo ne. Pokud ano, tak se omlouvám, že to otázka otázku položím znova, ale jasné, eh, jasná kritéria pro rozlišování mezi dobrým HFT, které přináší likviditu, a mezi špatným HFT, eh, které v konečné fázi v podstatě zneužívá ten trh a který eh, způsobuje to, že ty vlastně hloupé peníze, jak se vyhánění, no ty špatné peníze vyhánějí ty dobré a ten eh, kapitálový trh se spíše potom mění v kasino eh, a odchyluje se od té původní funkce reálného hospodářství. Pan Kluté? Ano, děkuji. Spravodaj ve svém úvodním projevu dal najevo, že je zde velký zájem o eh, důslednou rozsáhlou regulaci. Kolega Ole Schmidt již poukázal na to, že pak opět eh, může začít diskuse o eh, nadměrné regulaci. Já jsem už posledně v rámci rozhovoru v mé domovské zemi byl upozornil na to, že nemá smysl zahrnout pod MIFID všechno. Podle mého názoru by bylo smysluplné o to usilovat, totiž teda vše zahrnout pod eh, směrnici MIFID, tak aby vše podléhalo transparentnosti, kontrole a regulaci. Ale existují pak konkrétní dotazy, například od obchodníků s emisemi, kteří říkají, že nemá smysl obchodování s emisemi zahrnout do MIFIDu. Ještě něco Chci se zeptat obou expertů, jestli považují za smysluplné v určitých případech eh, připouštět výjimečné úpravy, anebo tíhnete k tomu říci, že nemá smysl tady přijmout výjimečné úpravy. Eh, je to otázka na oba? Ano, na oba pány. Takže, Takže začneme s panem Lanou, prosím. 15 minutes. Yeah. On the whole debate, let's about... Uh, Takže hodně se tady hovoří o hospodářské soutěži, o monopolech a podobně, jaká by měla být ta rovnováha mezi trhy. Samozřejmě to se dá obtížně říci a nevím, možná bude sou, souhlasit se mnou i můj soused, že dochází k poklesu transakčních nákladů, nemluvím o obchodních nákladech, ale o transakčních nákladech a tam se ukazuje, že ta soutěž je zdravá. E, ty údaje, které my máme k dispozici, ukazují, že skutečně došlo k poklesu. Takže to bylo určitě užitečné rozšíření té soutěže. I když mnohé firmy v roce 2005-2006 říkaly, že tyhle investice jsou pro nás moc eh, nákladné, byly vlastně nejasné odhady toho, jaké budou eh, náklady na provádění MIFIDu. Odhadovalo se to na poměrně vysoké částky, ale i tak eh, vlastně ty firmy zůstaly konkurenceschopné a někdy se ta konkurenceschopnost ještě zlepšila tady tuhle otázku si můžeme klást i u jiných trhů, jaký stupeň hospodářské soutěže potřebujeme. Ale už se o tom vlastně hovořilo dříve. Dříve existovalo mnoho monopolů a teď už máme trh, na kterém je větší soutěž. Ještě ta soutěž není úplně stoprocentní, protože většina těch blue chips se obchoduje na domácích trzích, některé na nových platformách jako Chai X, ale většina na domácích trzích, takže i zde se ještě může ta situace zlepšit. Pokud jde o HFT, ohledně toho zdá, by tam měla být nějaká pravidla fungování, tady bych chtěl i odpovědět na otázku eh, předřečníka. Eh, pokud jde o tu tvorbu cen, byla ohrožena zjevně ne. Všechny akademické studie dosud ukazují, že i s těmi velkými investicemi do technologií se zlepšila ta tvorba ceny ale je potřeba mít a samozřejmě provozní pravidla pro HFT, aby se zabránilo eh, vlastně narušování trhu. Tím se zabývalo USA v souvislosti s Flash Crash a zabývá se tím komise v souvislosti s MIFID. Kdo vyhrál a kdo prohrál? No, podíváme-li se na to, že eh, obchodní náklady se snížily, a to i s poklesem objemu. Podíváte-li se na, statist, na burzovní statistiky, jak vlastně se objemy snížily, ja, takže i s těmi sníženými objemy se snížily transakční náklady a to je podle mě doklad toho, že ta hospodářská soutěž je zdravá. Jaká je dobrá a špatná forma HFT, to, to nevím. To samozřejmě bude závidět na prováděcích opatření, které navrhne ESMA. A k poslední otázce, zda všechno by mělo být eh, MIFIDem upraveno. Já mám pocit, že MIFID se snaží rozšířit svůj rozsah, třeba pokud jde o licence eh, obchodníkům. Navrhují se tři odlišné kategorie Není tady vlastně nic pro podávání zpráv o transakcích, ale ty druhé dvě kategorie podle mě by se mohly sloučit do jedné. Pokud jde o obchodování s emisními povolenkami, tam na to nemám nějaký specifický názor. Pokud chcete něco revidovat, tak samozřejmě hledáte i důvody, proč vlastně tu revizi vůbec provádíte, proč tam chcete něco přidat. Tak já odpovím panu Kanfánovi francouzsky, pokud vám to nebude vadit. Rovnováha mezi hospodářskou soutěží a koncentrací. E, samozřejmě ta hospodářská soutěž má své výhody, protože to umožňuje vlastně vyvíjet tlak na zvyšování efektivity a zlevňování a je pravda, že díky MIFIDu transakční náklady poklesly, e, ale ovšem nevždy se to promítlo u konečných investorů, alespoň ne v plné míře, často to zůstalo u těch prostředníků. Nicméně ty náklady se mm, snížily, pokud jde o ceny, to je zase jiná věc. Vlastně došlo ke fragmentaci a řada seriózních studií ukazuje, že to mělo vliv na ceny a vznikly technologie, které vlastně umožňují ty ceny slaďovat. Nicméně, pokud budeme vycházet ze zásady, že hospodářská soutěž má Eh, přínos, a to je jasné, tak důležité je, aby ta hospodářská soutěž fungovala na základě stejných pravidel. Ovšem různé burzy ne, pro ně neplatí stejná třeba regulace. Takže pokud máme hospodářskou soutěž, dobře, ale za použití stejných pravidel. A to považuji za skutečně zásadní. Pokud Třeba u otázky dozoru nad trhem máme vlastně obchodní místa, které jsou velice regulována a mnohem více třeba než jiná obchodní místa dozor nad trhem, to je vlastně vše, co vede k tomu zneužívání trhu potom. Pokud se u všech nevyžaduje dodržování stejných pravidel, dojde k narušení hospodářské soutěže. Takže hospodářská soutěž ano, ale podle stejných pravidel. A tato logika nás přivede velice daleko. Byla tady i otázka, na kterou jsem neodpověděl, a sice, co můžeme udělat pro to, aby se reálná ekonomika eh, financovala. Je třeba, aby všechna ta místa, Víme například, že tradiční burzy mají tu funkci eh, toho takzvaného initial public offering, to znamená, že nové podniky mohou vstoupit na burzu. A není ale možné se soustředit jenom na sekundární obchodování s blue chips. To je velice důležitá věc. Hospodářská soutěž ano, ale vyvážená se stejnými pravidly, kde všichni dělají to tež. To je jedna věc zda Finance Watch provedlo studii ohledně toho, kdo získal a kdo ztratil na vysokofrekvenčním obchodování. Tady odpověď je ne. Zda to uděláme v budoucnu, no byl by to asi dobrý nápad z technického hlediska, to ale není jednoduché eh, vlastně mít statistický vzorek. Je to určitě hezké téma a stálo by za to vytvořit nějakou seriózní studii na toto téma. Já si to téma asi eh, eh, zapamatuji, ale víc k tomu zatím nemohu říci. Rozlišování mezi v uvozovkách dobrým HFT a špatným HFT, to rozlišení je jednoduché. Jaký je, jaká část HFT, respektive co, co, to jsou, co to je vlastně likvidita? Buď konečný investor, skutečný investor, který chce eh, prodávat, se setká se skutečným investorem, který chce nakupovat, tak vznikne likvidita. A potom eh, jsou tzv. market maker, tvůrci trhu, kteří neustále vlastně kotují nákupní cenu, prodejní cenu finančního nástroje. To je povolání, profese, která je užitečná, náročná, která vytváří eh, likviditu. Nejsou tři způsoby, jak vytvářet likviditu, jenom tyhle dva, které jsem zmínil. A HFT, znamená to, že to je skutečný investor, který se stkává s skutečným investorem? Ne, to je jasné. A ta, ten druhý způsob tvorby likvidity, to je, že tam máme market maker, tvůrce trhu. A to souvisí s, trochu s otázkou Oleho Šmita ohledně technologií. Ano, technologie, která umožní vlastně tvořit trh neustále tím, že se bude kotovat nákupní cena a prodejní cena u finančního nástroje, tak aby vznikla likvidita. Pokud taková technologie vznikne, tak je dobrá, protože eh, znamená dobré HFT. Ano, to má svůj smysl, protože to přispívá ke skutečnému hospodářství. Pokud jde o otázky, zda je třeba mít nějaké výjimky u emisních povolenek, já to řeknu velice upřímně, stejně jako pan Lano, já jsem se tímhle moc nezabýval, říkám to otevřeně. Intuitivně to ve mně, veškeré žádosti o výjimku ve mně zbuzují nedůvěru ale já jsem se tím skutečně nezabýval příliš dohloubky, takže dovolte, abych poskytl opatrnou odpověď. Já nerad dávám nepromyšlené odpovědi a navrhuji, abychom se tímto tématem třeba ještě zabývali eh, později, až na to bude čas. Děkuji. A nyní tedy přejdeme k druhému panelu, to je otázka ochrany investorů jak vlastně ty návrhy zajistí ochranu maloobchodních investorů ve světle vývoje na trhu od MIFIDu 1. Prvním řečníkem je paní Verena Aros, která je výkonnou ředitelkou EMSA. Máte slovo. Thank you, Vice Chair. Děkuji. Paní místo předsedkyně, děkuji pane zpravodaji Ferbre a kolegové eh, Evropského parlamentu za, za to, že jste pozvali ESMu eh, na tuto důležitou diskusi. Tato metoda se snaží posílit ochranu investorů díky eh, ještě silnějšímu eh, rámci pro služeb, služeb pro eh, drobné investory. Návrh komise je příležitostí stavět na stávajícím úspěchu rámce ochrany investorů MIFID 1 a domníváme se v rámci ESMI, že MIFID 2 může poskytnout ještě další výhody v řadě oblastí oblastí. Vzhledem k omezenému času se chci zaměřit na pět oblastí, kde se domnívám, že to, co eh, je zahnuto v rámci MIFID 2, eh, nás eh, nám umožní postoupit o e, další krok vpřed v tomto čím dále e, tím komplikovanějším a rozličnějším trhu. Za prvé, e, pravomoce pro ESMU i národní regulátory, kteří jsou v součinnosti s ESMou, intervenovat na ochranu investorů je velkým krokem vpřed. Tyto návrhy byly vyvinuty v kontextu eh, nového světa, v němž eh, žijeme, to znamená rychlá inovace, narůstající komplikovanost finančních trhů a produktů a samozřejmě narůstající eh, účast investorů i drobných investorů ve finančních trzích. Všechny tyto, vše, všechny tento vývoj si vynucuje potřebu mm, vyšších mm, úrovní ochrany mm, protektor, pardon, investorů. Je to ale velmi eh, velká výzva v praxi z hlediska eh, uskutečnění. Klíčovou výzvou pro ESMU je koordinace jakéhokoliv opatření přijatého eh, příslušnými orgány. ESMA bere v potaz skutečnost, že některé národní iniciativy mohou řešit konkrétní národní rizika, ale jiná selhání trhu mohou vyvolávat vlastně obecné zneklidnění po celé EU. To znamená, že ESMA bude muset zvládnout, respektive umět rozlišovat eh, mezi jednotlivými problémy a podle toho eh, eh, vyvíjet koordinační činnost. Dalším problémem je rozsah a proveditelnost těchto intervenčních pravomocí. Samozřejmě, že oceňujeme potřebu sázet na určité pojistky a limitovat rozsah intervencí. Také musíme zajistit, že existuje, že ESMA má možnost přijímat rychlou rychlé akce a opatření. Eh, dále, eh, stávající eh, my se domníváme, že takzvané standardy přiměřenosti MIFIDu by měly být ještě dále podpořeny a prohloubeny a sice ve dvou směrech. Mělo by docházet k většímu zveřejňování povahy poradenství um, a za druhé um, měla by být snaha řešit uh, určitou um, předpojatost, která uh, vyplývá uh, z toho, že za služby platí někdy třetí strany. musíme eh, být opatrně, opatrní, abychom eh, nevytvářeli eh, zmatek na straně spotřebitelů. To znamená, že musíme vyjasnit určité problémy a typy poradenství. Třetí oblast, o které bych ráda pohovořila, je, že eh, jsme rádi, že dochází k posílení rámce eh, nejlepšího možného provedení, což by měl také, což by měl také zlepšit kvalitu informací, které makléři poskytují klientům občanům, nejenom z hlediska informací, ale také z hlediska informací o eh, místech eh, provádění a eh, datech. Ehm, zdokonalování kvality takovýchto informací je podstatné a rádi poskytneme investorům větší transparentnost a ehm, bychom jim umožnili pochopit, jak jejich příkazy budou nakonec prováděny. Čtvrtá oblast, kde došlo k skutečnému zlepšení, je návrh harmonizovat podmínky pro podniky třetích zemí a subjekty na trhu obchodovat v Evropské unii. Integrovaný jednotný trh by měl mít důsledná přístupová pravidla. Musíme být opatrní, aby eh, kritéria ekvivalentnosti a eh, rozsah Eh, přístupu nebo rozsah omezení přístupu eh, eh, nevede k mm, celkovému omezení vstupu firm z třetích zemí na trhy Evropské unie, zejména finanční trhy Dále za páté vítáme, vítáme navrhované zahrnutí nebo integraci strukturovaných strukturovaných eh, vkladů eh, do rozsahu MIFITu, eh, což je součást větší důslednosti v prodejních praktikách. ESMA podporuje poskytování um, ochrany investorům bez ohledu na právní formu produktu. Uh, závěrem chci říci, že je důležité si připomenout, že MIFID 1 již má rozsáhlou sadu pravidel na ochranu investorů. Během posledních čtyř let bylo dosaženo pokroku v tom smyslu, že investoři jsou um, chráněni lépe, ale z hlediska budoucnosti je důležité nezaměřovat se pouze na reformu pravidel, ale také eh, zajistit zajistit, že eh, nařízení je dostatečně dozorováno a eh, je vynutitelné a um, zajistit tu, tento dozor um, ehm, rovnoměrně, rovnoměrně po celé Unii. Na to se právě ESMA uh, zaměřuje což jsme činili i v rámci MIFID 1, který ještě stále zůstává v platnosti, byť už vyjednáváme eh, MIFID 2 a MIFIR ESMA a eh, její předchůdce CESR hráli klíčovou eh, roli v podpoře ehm, ehm, dalšího rozvoje a implementace MIFID 1 a ehm, druhé úrovně prováděcího textu. ESMA je i nadále k dispozici, bude podporovat parlament, komisi a radu v nadcházejícím legislativním legislativním procesu a samozřejmě chceme přispět k vydávání technických standardů, které evropští eh, zákonodárci budou považovat za eh, vhodné. Děkuji vám. Děkuji a nyní se můžeme posunout dál. Eh, dávám nyní slovo panu Jean-Pierre Jouyovi, který je předsedou Úřadu pro finanční trhy ve Francii. Prosím, máte slovo, ale pouze na pět minut. Merci beaucoup, madame la Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, pane zpravodaj Ferbere, dámy a pánové. Eh, ano, předložil jsem eh, písemnou verzi, <clears throat> která je k dispozici eh, poslancům. Já bych si jenom přál po té, co tady zaznělo, a bylo to řečeno velice dobře, rád bych připomněl, E, že vlastně revize e, směrnice je jednoduchá. Jedná se po to, abychom měli transparentní trhy, které by sloužily financování e, ekonomie a za druhé, aby všichni investoři Eh, kteří prostě si stěžovali na to, že ta první směrnice nebyla dobrá, protože tady byla nerovnost trhů a nerovnost obchodních míst, nebylo tady kontrolované obchodování velice často, čili byla tady veliká nerovnováha mezi dodáváním likvidity a informací, a jak to bylo potrženo, ta fragmentace eh, prostě podpo, umožnila eh, nebo způsobila tu nepřehlednost. A investoři, eh, kteří operují na trzích, když tady máme teď absenci růstu v četných zemích Evropské unie, a smrskla se možnost eh, dávat úvěry, tak vlastně už tady po dobu pěti let máme financování nebo snahu o transparentní financování. Je třeba abychom ujistili eh, investory, kteří chtějí vlastně investovat své úspory lepro, o lepší transparentnosti trhu, abychom mohli tyto trhy také lépe regulovat, protože nedojde-li k tomu, budeme tady mít ekonomiku, kterou bude řídit spekulace. V ekonomickém ohledu E, jsem chtěla, můžete se to ještě dočíst v mém příspěvku, zdůraznit především obchodování finančních produktů. Jsou tady tři zásadní předměty, zásadní cíle v návrhu komise. Za prvé je to zákaz nebezpečných produktů, nebezpečných operací a to je správné, e, protože je třeba chránit investory. Druhé téma obchodování komplexních produktů. Tak, jak to již tady řekla paní Verena Ros, je to nesmírně důležité. Možná, že ten text by mohl být zlepšen eh, souborem těch usage accord, na kterých se teď eh, pracuje, zejména, v těch altern, zejména s ohledem na alternativní řízení, eh, ale jinak tady není specifický jaká jiná opatření, se kterými by, se, se kterým by se opatři, eh, počítalo v této oblasti. Potřebujeme transversální iniciativu, která by chránila investory nezávisle na bankovním produktu, finančním produktu nebo pojišťovatelském produktu. Komise dává přednost odvětvovému přístupu podle jednotlivých eh, produktů, ať to je pojišťovnictví nebo obchodní záležitost, ale my se domnívám, že to není dobrý směr, protože eh, eh, ti, kteří radí klientovi, potom nebudou mít jednotný právní základ a právní rámec. Co se týče organizace trhu, je potřeba mít zabezpečené transparentně a kompenzovatelné trhy, abychom zabezpečili integritu trhu, proto je třeba dát také regulátorům přístup eh, vlastně informacím o veškerých obchodních místech, kde dochází k obchodování eh, titulů, nad kterými dohled mají mít. Eh, je třeba mít také přehled o běžících transakcí a také již tady zaznělo, že je zapotřebí pro zabezpečení stability trhu mm, eh, snažit se zamezit tomu flash crashy. <clears throat> protože na Wall Street místo, aby tam do, je třeba prostě, už nám se to projevilo jako na Wall Street a my chceme, abychom to měli na evropských trzích lépe zabezpečené i v dlouhodobém měřítku. Co se týče transparentnosti, je třeba pokračovat v jednávání o reálném eh, regulovatelném trhu eh, v rámci eh, OMT, nouvelle plateforme dite OTF avec un niveau réglementaire. Je třeba, abychom tady měli také takovou úroveň, a aby se mm, prostředníci nemohli vlastně proti těmto předpisům, je třeba, abychom měli multilaterální a jednotný statut pro obchodovatelná místa. Je třeba, abychom měli takové transakce, při kterých regulátoři mohou dobře eh, eh, regulovat trhy a mohou uplatnit svůj vliv, je třeba také zprostředkovávat veřejnosti informaci o realizovaných obchodech, aby se zaručila tato transparentnost, konzolidace údajů a ochrana investorů. Děkuji mnohokrát. Uh, um, Děkuji vám. A v tomto panelu jako poslední vystoupí paní Mianora Kaupy. Vítáme vás zpátky v parlamentu. Dnes jste zde jako výkonná ředitelka Združení finských finančních služeb. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji všem kolegům, zvláště zpravodajovi a stínovým zpravodajům za to, že mě znovu pozvali do parlamentu. Pro mě to je poprvé kdy tady, tady sedím na druhé straně stolu a pro mě je velice zajímavé tady poslouchat všechny experty, kteří hovoří k MIFIDu 1. Já jsem dříve byla zpravodajkou k MIFIDu 1, myslím, že jsme tehdy přijali poměrně dobrý text, byla to dobrá věc vůbec, že jsme to zpracovali a teď vlastně provádíme revizi, mif, revizi MIFIDu a jak říkal zpravodaj, je to jeden z uhelných kamenů eh, regulace eh, kapitálových trhů v Evropě a proto je velice důležité, že dnes vedeme tu diskusi a já jsem ráda, že jsem tady. Takže pár obecných eh, poznámek eh, k ochraně investorů. Návrh eh, vy komise vlastně hodně vycházejí z konzultací. Je tady několik zlepšení v návrhu komise, ale stále ještě tady máme některé obavy jasná pravidla týkající se ochrany investorů, zajišťující rovné podky a důvěru mezi investory a spotřebiteli. To jsou důležité, důležitá témata pro nás všechny. Nicméně u některých těchto témat argumentace komise není úplně přesvědčivá. Myslíme si, že to tak, jak je to navrženo, eh, tak to znamená zvýšení nákladů a znamená také větší zátěž pro investory, protože se zavádějí nové povinnosti, které nejsou úplně odůvodněné a může to být eh, i na úkor zákazníků a maloobchodních investorů, malých investorů eh, některých opatření není příliš jasné, jak by z toho mohli těžit účastníci trhu a jak by to mohlo přispět k lepšímu dozoru. Úloha dozorčích orgánů je hodně ohrožena těmi zdroji, které vůbec mají k dispozici. Myslím, že například nové, nové výbory pro finanční inovaci, které jsou vlastně dílem Evropského parlamentu nebo byly zřízeny na základě požadavku Evropského parlamentu, by mohly do budoucna sehrávat důležitou úlohu, pokud jde o vymáhání MIFIDu 2 a také by mohly být důležité v této diskusi ohledně toho, které produkty jsou složité nebo komplexní a které nejsou a jak, jaká by tedy měla být úloha ochrany investorů ex ante. Nyní přejdu ke třem poznámkám. Za prvé e, vlastně intervence u produktů, o tom už jsme diskutovali e, a bylo to i v otázkách Mm, které vlastně položil parlament, je třeba skutečně diskutovat o tom zákazu produktu ex ante. Myslím, že je třeba, aby investiční a bankovní ústavy měly tak, poskytovaly takové informace, které umožní řádné vyhodnocení, vyhodnocení nabízeného produktu. Zde není hrozbou pro ochranu investora a pro integritu finančního trhu. Je jasné, že finanční prostředníci by měli nést odpovědnost za to, že zajistí eh, řádné postupy a splnění všech předpisů při vytváření nových produktů. ESMA a národní regulátoři by měli možnost intervenovat do tvorby nových eh, produktů je třeba posílit takové vnímání, že národní regulátoři eh, vlastně eh, přidávají nové požadavky nad rámec MIFIDu. Musíme si také uvědomit, že je u všech komplexních eh, produktů je vždy prováděn test přiměřenosti, tak aby se zajistilo, že ten produkt není zvláštním rizikem pro konkrétního investora. Proč bychom tedy měli zakazovat komplexní nebo strukturované produkty už předem? K tomu není žádný důvod. A především proto, že máme tento výbor pro finanční inovace, který v tom může sehrát důležitou úlohu a může zajistit eh, jaksi přátelštější podobu jednotného eh, trhu v obecném slova smyslu a nikoli analýzou případ od případu. Moje druhá poznámka se týká u služeb týkající se pouze provádění. V otázce 16 se pan Ferber ptá, jak důležité je definovat, které produkty jsou komplexní a které ne v článku 25 návrhu. Argumenty Evropské komise se týkají zpřísněných pravidel eh, ohledně samotného provádění, ale my to nepovažujeme za úplně přesvědčivé. Služby, které se týkají pouze provádění u nekomplexních produktů, to je důležitý model eh, především ve Skandinávii a mělo by ho být možné ho zachovat v dosavadní podobě. Všechny větší banky ve Skandinávii toto provádějí v rámci internetového bankovnictví. Podle naší zkušenosti nedošlo k selhání trhu u této služby a proto se, se nedomníváme, že by tyto zpřísňující změny měly být potřebné. Samozřejmě klienti musí posoudit riziko. Eh, klienti by neměli být povinni vždy si kupovat i investiční poradenství. Mělo by se jim to umožnit mělo, a mělo by se chránit především eh, ty investory, kteří mají zájem o poradenství a kteří chtějí, aby jim bylo zhodnoceno jejich riziko. Nezapomínejme, že ten příkaz vždy pochází od klienta a klient, pokud bude chtít, si vždy může požádat o test přiměřenosti. Tady se vlastně ty USIC rozdělují do dvou kategorií a to nedává smysl. Klient by měl mít možnost postupovat podle článku 25 MIFIDu pro všechny eh, subjekty kolektivního investování. Je jasné, že u některých skutečně komplexních produktů to riziko je leckdy menší pro ty malé investory. Nepodporujeme ani změnu, která by zakázala kombinaci úvěrů s samotným prováděním. Myslíme si, že to, že investor využívá úvěr, neznamená, že ta transakce je tím komplexnější, složitější. Toto by mohlo skutečně narušit rovná pravidla mezi poskytovateli služeb a omezilo by to ty služby, kde eh, ten úvěr poskytuje zároveň i poskytovatel služby a ta, nebyla by tam stejná situace jako v případě, kde úvěr poskytuje třetí strana a to je neodůvodněné. Paní Ros tady hovořila o těch eh, eh, pobítkách, to je poměrně důležitá součást ochrany investorů, hovořil o tom i pan Ferber v otázce 15, ptá se, zda to nezávislé poradenství by mělo být z pobídek. To je poměrně nová záležitost. Stávající právní předpisy by měly být především řádně prováděny a měly by se vyhodnotit dopady. Zatím je příliš brzo na to, abychom posuzovali eh, úpravu takovýchto pobídek. Také vlastně eh, existuje samostatný dokument, který definuje dobré a špatné postupy, který byl vydán v loňském roce a tento dokument by se zasloužil podrobnější analýzu eh, a teprve poté by se mělo hovořit o těch pobítkách. U zprávy portfolií tam ty pobídky vlastně jsou eh, v zájmu klienta. Pro klienta je především důležitý zisk. Pokud ten zisk není dostatečný, zákazník je nespokojen. A my nechceme více nespokojených zákazníků v Evropě. Zákazník se obvykle dívá na náklady, Eh, pokud jsou příliš vysoké a eh, zisk je nízký, tak samozřejmě se obrátí na jiného správce portfolia. Zákaz různých pobídek by znamenal, že klient bude za služby platit více. Zákaz upovídek u zprávy portfolia by měl způsobit situaci, kdy se vlastně z, z, z, zúží škála nabízeného portfolia, ale přitom MIFID chtěl dosáhnout naopak zlepšení té škály na, možností pro investory, takže v konečném důsledku by to nebylo ve prospěch investorů. Pokud jde o nezávislé poradenství, ta terminologie v návrzích o MIFIDu by se měla změnit u investičního poradenství, které poskytují finanční zprostředkovatele, by měla být požadovek eh, testu přiměřenosti, tak aby celý postup byl v zájmu klienta. Pokud Evropský parlament chce podpořit návrh komise, je tady vlastně specifické poradenství od společnosti, která vlastně říká, že nemá žádné pobídky či provize od třetích stran a e, možná, pokud to takto chceme, tak by se to mělo e, v tom textu lépe vymezit. A asi by to mělo smysl, podle mého názoru, aby tam byl taková, zákaz takovýchto pobídek či provizí u takzvaných nezávislých služeb a prostředníků. Protože tam vlastně dochází ke střetu zájmů a nejedná se o skutečně nezávislé poradenství, takže v tomto případě ten zákaz pobídek by byl v návrhu komise odůvodněn. Uh, I'm 35 Bohužel máme 35-minutový e, skluz, e, takže otázky a odpovědi musí být velmi stručné. Pane Ferbre, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Teď jsme se dostali k velice napínavému bodu. E, když, si tak, když jsem si tak vyslechl ty tři stanoviska, tak podíváme-li se na zásadní otázku. Na jedné straně paní Ros, která říká, že kdybychom my měli akceptovat návrh komise, tak by to znamenalo právo zákazu velice obšírné eh, ex post. Ale milá Eleonoro, to musíte odpovědět na otázku, zda není lepší tedy eh, ten či onen produkt posuzovat ex ante a posuzovat-li to, jestli je třeba povolovat všechno, co je možné. A když to pak nejde dobře, tak by ESMA měla vymyslet pravidla, jak zase nějaký produkt zakázat. Na jedné straně paní Rusy zastává určitý úřad a pan Rusy eh, zase. Eh, a to je generální klauzule, kterou tam dává komise, ale vždycky právě ex post. A na tuto otázku je třeba Eh, dodat jasnou odpověď. Jestli byla kdysi milá Eleonora součástí těch, kdo tvořili legislativu a víš to velice dobře, takže k tomu nechci nic víc říct. Pouze ex post, to je mi příliš málo, ať je tedy sedím v parlamentu či nikoliv. O tom budeme jistě hovořit ještě v příštích měsících. A další otázka eh, nezávislé či závislé poradenství. Já taky tedy nevím, zda tady je vůbec správné znění Eh, jsme slyšeli návrh, eh, jak bychom mohli přejmenovat nezávislé poradenství, ale je to skutečně přístup, který by se měl sledovat, ale nebo to spíše není určitý produkt, eh, který bychom měli opustit. Vergütungen, die im Produkt, versteckt oder nicht versteckt äh, vorhanden sind. Možná, že to závislí všechno na produktu a nevím, zda tady, mm, tady zda se je něco skryté či neskryté. Eh, nevím, zda to by to nebylo lepší než rozlišování mezi poradenstvím závislým a nezávislým právě co se týče transparentnosti produktu. A poslední poznámka, nejedná se o dotazník pana Ferbera, nýbrž o dotazník k výboru Ekon, protože jsme to zpracovali společně. Takže tyto dvě otázky nyní zodpoví paní Ros a pak paní Kalpy. Kdo chce být první? Paní Ros o té otázce ex post a další. Ano, děkuji. Mám za to, že je eh, vždy Eh, obtížné najít rovnováhu, co by zákonodárce a zasahovat do zlepšování eh, produktu. Někteří národní eh, zákonodárci to činí často, i regulátoři, například francouzská AMF, jiní národní regulátoři to této chvíli nečiní. Ale myslím, že je zde obecný trend směřující k širšímu instrumentáriu intervenovat dříve v rámci vývoje produktu a uvádění produktu na trh. A Domnívám se, že to je důležitý vývoj. Problém bude, ale že nebudete vědět předem a přesně, eh, jaké problémy se vynoří. U některých produktů eh, budete vědět předem, že je zde velká pravděpodobnost, že ten konečný investor mm, eh, vlastně bude mít ztrátu, ať se děje cokoliv, i když produkt bude úspěšný a v tomto případě budete chtít si zvolit proaktivnější přístup, ale u jiných produktů měsíců bude eh, nutno vyčkat vývoje eh, na trhu a pak teprve bude zapotřebí jednat rychle a intervenovat rychle eh, a bytě a řešit problémy tam, kde se, kde se objeví. Děkuji, paní Kaupy. Já se domnívám, že paní Ross to přesně vystihla. Je nemožné, aby regulátor ex ante viděl, který produkt může být škodlivý. Myslím, že to nebylo přesně, co řekla, ale dobře, pokračujte. Ona eh, řekla, že předem je velmi obtížné definovat, které produkty budou škodlivé nebo riskantnější více či méně pro klienta a proto eh, by to mělo být prováděno teprve ex post. A jestliže hovořím o těch ex ante zákazích, tak to říkám zejména kvůli národním regulátorům. V několika členských států, státech proběhly ty procesy um, zlepšování um, produktu ex ante, než byly uvedeny na trh a prodávány investorům. A um, došlo k problémům v tomto procesu. Například v Dánsku tam eh, eh, existuje vlastně značení tří barev, červená, žlutá, zelená a vlastně toto značení v konečném důsledku nebylo korektní, nebylo správné a eh, vytvořila se situace, kde investor nedůvěřoval tomuto značení, takže to značení nečiní produkt méně riskantním. Třeba je to i proti motivaci MIFIDu, kde má proběhnout test přiměřenosti v rámci MIFIDu a zejména u komplexních eh, produktů. Takže eh, zahrnuty jsou již v tom procesu kontroly. Už i v MIFIDu 1, například u všech těch pobídek, musíte informovat své klienty o tom. Je zde transparentnost. Otázkou je, zda tyto pobídky mají být všechny eh, spolu najednou zakázány. Například v řízení portfolia by to vedlo mm, k situaci, kdy investoři nemůžou mít stejnou míru služeb, protože se to spíš přenáší na stranu klientů. Takže to není ku prospěchu investorů zakázat všechny pobytky. Chceme-li zakázat ty pobytky, pak by to mělo sahat po nezávislé poradenství, to je teda poradenství založené na platbě, potom zákazník ví, že to je nezávislé, ale že za to musí zaplatit. Pokud jde o normální nebo běžná situace poradenská, pak můžete přijímat pobídky a e, také v rámci řízení portfolia, ale musíte e, zveřejnit, jaké pobídky to jsou. A samozřejmě musíte projít i testem MIFID. Dobře. Eh, takže se sbíráme ještě další otázky. Eh, pane Goebbelsi, máte otázku? Stínový zpravodajové máte? Pane Šmite, máte otázku? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěl zeptat paní Ros na možnosti ehm, orgánů úřadu plnit všechny své povinnosti. Eh, jak víte, my v parlamentu jsme měli na mysli vytvořit velmi silnou a efektivní ESMU. A máte vy pocit, že máte rozpočtové, personální prostředky a také technické prostředky ve smyslu informačních technologií k dispozici eh, eh, pro naplnění všech svých povinností. Otázka týkající se eh, špatného poradenství a zákazu. Já jsem eh, zakoupil nějaké cené papíry eh, skotské banky Bank of Scotland a přišel jsem už o 75%. Má být tato banka nyní zakázána? To nejsou vtipy. Pianora rakaopy, to nadnesla. Je to nesmírně komplikovaná věc. Jaký typ odpovědnosti uh, snáší klient sám eh, za tyto obchody. My přece nemůžeme, nemůžeme vytvářet dojem, že tento typ investiční činnosti je nerizikový. To by nebylo prospěšné eh, pro spotřebitele a pro eh, klienty drobné investory. Naprosto souhlasím, že potřebujeme lepší regulaci, přísnější regulaci, ale musí být velmi obezřetná a velmi vyvážená. Děkuji. Pani Swinburne, máte otázku? Děkuji. Já vítám eh, komentář paní Ross ohledně Eh, pobídek a eh, přístupu k finančním eh, poradcům a všem dalším. Myslím, že musíme být opatrní, abychom nevytvářeli nerovné podmínky. A také pokud jde o připomínky k ustanovením investorů z třetích zemí, i tady musíme zajistit, abychom měli otevřenou možnost investovat napříč trhy a produkty. Chci se ještě zaměřit na dvě oblasti, které nebyly zmíněny. Vzhledem k tomu, že problematika trhu s dluhopisy jsou velmi specifické, ehm, existují eh, nějaké eh, předpisy nebo možnosti eh, zajistit eh, rovné podmínky pro drobné investory. A pak ještě první část, kde jsme hovořili o OTC mimo burzovních obchodech. Co by experti řekli k tomu? Zda je důkaz, který pod podporuje domněnku, že mm, snížení obchodování OTC by zvýšilo ochranu a bezpečnost investorů? Děkuji mnohokrát. Já mám spíše komentář než otázku. Když se na to tak dívám, jak nesmírně komplexní je tato úloha, dokonce je takový odborník, jako pan Schmidt říká, že mu, se mu to vymklo z rukou a že i on utrpěl ztrátu, no, tak si člověk klade otázku, zda vůbec můžeme mít eh, nějakou efektivní ochranu investorů, jak by to mělo vypadat, jak by se to mělo tedy sorganizovat. Jedna věc je tedy zákon samotný, aby se nalezla nějaká regulace, eh, která bude sloužit ochraně investorů a na druhé straně je třeba také pohlednout na to, jak to udělat rozumným, ale stále ještě pochopitelným a přehledným způsobem, aby, mohlo, aby eh, bylo možno informovat občanů. To třeba patří také k ochraně investorů. Jak může vůbec vypadat přehledná informace pro investora, aby byl schopen vůbec odhadnout, eh, do jakého rizika se pouští? You had a question, I think. Pane Gozesi, máte otázku? Pane Gozesi, otázka? Ne? Tak nyní bych navrhovala, aby začal pan Joe odpovídat. Chtěl jsem poděkovat eh, paní předsedkyně Eh, za, za to, jak mile vedete toto zasedání a chci poděkovat také eh, svým sousedkám. Já lituji, že jsem nebyl Evropským parlamentem, protože je vždycky eh, um, velkým potěšením moci vystupovat před evropskými poslanci a já vím, že já jsem tady neměla to štěstí jako paní Kaupy, která měla to štěstí, že byla členkou Evropského parlamentu. A řečeno toto ne, ale je to opravdu pravda, protože ona zná velice dobře, lépe než já. Jak eh, dobře organizovat čas. Eh, dva body k tomu, co zde zaznělo. Pane Ferbere, naprosto s vámi souhlasím. Důležité je, ještě důležitější než vědět, jestli máme závislého nebo nezávislého poradce, je mít transparentnost a e, řízení či procesy, jak řídit e, konflikty v případě odlišných zájmů. A také je třeba říci, že ve Francii a to bych rád potrhl, máme také zvyk kontrolovat produkty ve veškeré jejich komplexnosti ex ante. Neexistuje důvod, eh, abych tedy odpověděl na tu otázku, která tady zazněla, eh, proč bychom se měli držet pouze reglementace ex post. Ve Francii my máme tu možnost a děláme to kontrolovat produkty ex ante, čili nevidím tedy důvod, proč bychom se měli pouze soustředit na uh, reglementování ex, an, ex post. Když je ex post, to přeci nebrání nikomu, aby dělal taky reglementaci ex ante. Mm, eh, protože mm, si myslím, že toto je důležité. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Um, if I try to... Já se pokusím vyrovnat se s dalšími otázkami, které eh, byly vzneseny. Já myslím, že je skutečně důležité, tak jak uvedl Jean-Pierre Jouy, aby status byl jasný, to znamená, kdo je poradce a v, jak, v čím zájmu jedná. Z tohoto úhlu viděno nutno zabránit, aby klienti byli podrobeni eh, konfliktům zájmu, střetům zájmu je klíčové. A tím se dostáváme k otázce Ole Schmidta eh, ano, klient eh, má svou odpovědnost, musí eh, si uvědomit, co dělá, do čeho se pouští, ale současně eh, se musí mm, spolehnout na radu, kterou dostává. My nejsme všichni konec konců experty, pokud máme co dočinění na, s produkty na bázi provádění, tak vstupujeme do určitého rizika a současně se musíme umět spolehnout na to, že poradce eh, s námi jedná férově a eh, že mm, nejedná pouze v zájmu pobídky, kterou dostal nebo která je mu slibována. Pokud jde o trhy s obligacemi a OTC trhy, či obchodování. To souvisí, někdy je obtížné rozlišovat mezi, eh, mezi trhem s dluhopisy eh, velkým a malým. Já si myslím, že je nutno si uvědomit rozdíly mezi jednotlivými typy eh, trhu a eh, nelze mm, stoprocentně překládat nebo přenášet podmínky jednoho trhu na druhé. Obecně je zde eh, nutno vytvářet více transparentnosti a to se týká celého nebo všech trhů s dluhopisy. Pokud jde o trhy OTC, mimo burzovní trhy zdali, jejich snížení nebo omezení zvýší ochranu eh, investorů. Určitě to přispěje k eh, transparentnosti a vlastně zkvalitnění služeb. Nebude to to jediné, co zajistí ochranu investorů. Je zapotřebí přijmout ještě jiná opatření, což i MIFID 2 činí, ale jednoznačně to má implikace nebo dopady i na eh, transparentnost trhu v očích investora, zejména malého investora. Nyní se vracím k otázce Ole Šmita k rozpočtu a personálu. To je neustálá výzva. MIFID 2 je finanční regulace, která nám umožňuje zajistit, že zde bude dostatek zdrojů, což je dobře, ale bude to eh, trvalá výzva, zejména v nadcházejících několika letech, kde budeme na MIFIDu pracovat, ale zdroje vzniknou teprve po implementaci, konečné implementaci MIFIDu, takže jsou zde, nebo stojíme před výzvami, vy jste poukázal i na výzvy v oblasti informačních technologií. Já se domnívám, že vytvořit správné systémy informačních technologií, zejména pro regulátory, aby měli správný přehled a mohli vykonávat dozor, je nesmírně obtížné. Paní Kalpi. Eh, k otázce paní Swinburne o OTF a co prospívá ochraně investorů. Já použiji eh, stejný příklad jako v prvním projevu a sice že investor má zejména zájem na hrubém zisku. Eh, je zde určitý problém s takzvaným postobchodem, obchodem, E, ty infrastruktury nevznikají stejnou rychlostí a možná, že i tento parlament se dopustil v tomto ohledu chyb, že jsme spolehali příliš mnoho let na, etických, na etické eh, kody a eh, takzvané, takzvaná měkká pravidla a nebyli jsme schopni zajistit určitý vývoj v rámci infrastrukturálních nákladů, ale určité návrhy přicházejí z komise v tomto ohledu a to bude důležité, důležitější než eh, to, co obchodujeme v rámci OTF nebo OTC a finanční zdroje Eh, ESMI a dalších, je důležité, aby měli potřebné zdroje, musí mít dostatek eh, informačních technologií, dostatek personálu a je v zájmu evropských spotřebitelů a klientů, mm, abychom měli dobře fungující agentury Evropské unie a je také úkolem Evropského parlamentu zajistit, že bude dostatek zdrojů pro tyto důležité úkoly. Děkuji. Pane Gozesi, máte otázku? Paní předsedkyně, eh, technické záležitosti přenechám Markusové, ale chtěla jsem se zeptat na prostředky ESMY a dalších eh, orgánů. Víte, že parlament byl velice pozorný ke skutečnosti, aby evropské orgány bankovního dohledu byly opravdovou mocí. Velice jsme se angažovali, když jsme hovořili o jejich organizování, o eh, dání k dispozici humánních zdrojů, ale je tady určitá schizofrenie státu, že je to díky parlamentu, kdy nezbytné úvěry tak, jak byly navrženy komisí, byly etablovány v rámci rozpočtu 2012, eh, kde si členské státy samé původně přáli vymazání ESMI a dalších orgánů finančního dohledu a ale díky Alanovi Lamasurovi se nám podařilo prostě dostat ty nezbytné úvěry a doufu, ty nezbytné závazky pro tyto prostředky, protože ty tři orgány bankovního dohledu budou hrát skutečně velikou roli v dohledu nad finančními trhy a finančními službami. Děkuji za toto ujasnění. Ano, někdy se dopouštíme chyb, ale někdy eh, něco uděláme i správně. Pane... Děkuji, děkuji mnohokrát. Eh, je mi líto, že pan kolega Schmidt již odešel, ale eh, pro mě je to prostě úplná hádanka, protože třeba když si vezmeme belgické pralinky, abych popsal svůj příklad, tak máme tady také různé předpisy na bezpečnost potravin. Asi nejsou bezpečné, když se po nich tlousne a přesto jsou povoleny a máme tady technické prostředky, které zase nejsou povoleny. A když hovoříme o finančních produktech, tak tady nemáme žádnou záruku, že finanční produkt, když je povolen, tak nenese žádné riziko, ale měli bychom zabezpečit, aby neskrýval žádné systémové riziko. A to je jistě něco, co v minulosti tak dobře nefungovalo. A tady pro mě se prostě, mm, pro mě ta otázka zní pakli, že v návrhu komise ESMA dostane možnost vyslovit obšírný zákaz, třeba mít nějakou obecnou doležku, kdo by ESMA mohla zakázat úplně všechno, tak tedy nevím, zda tam není příliš dáno mnoho v ex post, ale, ale nic v ex ante. Mám pocit, že tady není rovnost zbraní. A jistě budeme muset na našem výboru na této otázce pracovat, zda se nám podaří dospět k nějaké vyváženější situaci. Obdobně říkám, jako, pod, jako je vybudován zákon o bezpečnosti potravinách. Máme tady možnost eh, zákazu ex post, možnost kontroly ex post, ale máme tady také povolování ex ante eh, podle označování. Já vím, že je to poměrně zjednodušený příklad, ale říkám to jenom proto, abych zdůraznil, o co vlastně podle mého přesvědčení jde. Ne všechno, co je možné, musí být povoleno ale ne všechno, co je povoleno, musí být bez rizika. A kdo si myslí, že tím zbaví svět rizika, to není můj přístup. Neexistuje žádný život bez rizika. A když si toto uvědomíme, tak jistě se budeme navzájem lépe rozumět. E, ještě bych požádala Esmu, paní Ros, aby odpověděla na tuto otázku. Nemáme dost času. Snad velmi stručně. Mám za to, že kompetence ESMI v této oblasti určitě nejsou neomezené. Jde zejména o koordinaci národních přístupů a jsou také omezeny přísně určitými úvahami, eh, takže tyto typy produktů a aktivit eh, mají určitý negativní dopad, eh, nebo aby neměli určitý finanční dopad na negativní dopad na trhy. Není to teda něco nebo jakýsi, jakási bianko kompetence, na základě které můžeme každým dnem vydávat nové zákazy. E, já jsem byla dotazována předem, zdali e, přijímám velmi explicitní e, přístup k zakazování. Já jsem říkala, že ustanovení komise zajišťují, aby ESMA byla koordinačním mechanismem s určitými pojistkami a v tomto duchu hodlám jednat. Děkuji, já se domnívám, že to je téma, k němuž se ještě eh, vrátíme eh, později. Děkuji vám eh, všem za vynikající odpovědi a připomínky a nyní se můžeme, můžeme posunout k třetí části. Jde o organizaci trhu a obchodování. Vím, že někteří členové se zajímají zejména o nové kategorie OTF, e, také e, se zajímají o řízení um, pozic e, v komoditních derivátech a tak dále. Děkujeme opět expertům, který, um, kteří promluví na toto téma. Prvním je pan Dominik Čeruty, který nám zaslal již velmi um, dobrý, rozsáhlý písemný manuskript a prosíme, aby eh, přepsal slovo na pět minut. Děkuji za pozvání. To the first question eh, in MIFID pokud jde o povinnosti transparentnosti eh, plynoucí z MFID, chci se na to podívat i z otázky fragmentace. My si myslíme, že tato dohoda o transparentnosti, která vycházela z té původní legislativy, byla dodržena. Eh, MIFID 1 vytvořil větší hospodářskou soutěž, uživatelé mají větší výběr, ceny se snížily a máme zde v podstatě jednu eh, třetinu eh, akciových trhů a MTF je, ChaiX je největším vlastně platformou nebo obchodním místem v Evropě. To bylo určitě pozitivní pokud jde o ty nově příchozí, byly to především vlastně uživatelé ze strany velkých bank a dnes dominují ty vysokofrekvenční firmy. My vyzýváme k jasnému režimu eh, řízení střetu zájmů, eh, který se týká vlastně eh, obchodních míst. Je třeba zabývat se otázkou vlastně odpovědnosti v rámci daného obchodního místa. Dále vyzýváme k jednotným pravidlům, pokud jde o regulované trhy a MTF. Pokud jde o tu fragmentaci v rámci těch eh, průhledných trhů nebo viditelných trhů, tady je třeba najít určitou rovnováhu, jak už se o tom hovořilo dříve. Je to mm, úkolem regulátora najít tu správnou rovnováhu, nicméně my si nedomníváme, že se to zatím podařilo a mm, je to důležité pro stabilní eh, trh, aby se zajistila tato rovnováha. Pokud jde o OTF, eh, ty představují vlastně 38 OTC eh, pardon, představují 38 objemu obchodu s akciemi. Část toho se možná týká duplikativních nákupů, ale podstatná část to je likvidita, která by měla být součástí tvorby cen na těch průhledných trzích. Dokud není nějaká právně vymahatelná definice eh, OTC pro akcie, tak inovace na trhu samozřejmě budou směřovat spíše k tomu, co je jaksi neviditelné, nedefinované a to se právě děje. Je tedy třeba definovat, co bude OTC, tím, že se ta stávající definace eh, z úvodních ustanoveních eh, přes, přes, převede do jádra textu a tím bude mít i právní závaznost. Myslím si, že to je jednoduchá změna, která může napravit eh, mnoho špatného. Pokud jde o OTF, vítáme, že komise si uvědomuje, že tam je problém s nedostatky, ale myslíme si, že mm, řešením není vytváření nových kategorií protože nové typy platform a obchodních míst se zase objeví a zase vlastně rozšíří tu kategorii OTC. My nejsme proti nějaké čtvrté kategorii OTF, ale mělo by to být podmíněno eh, právně vymahatelnou definicí OTC a OTF by potom měly platit eh, nebo fungovat eh, za stejných ehm, podmínek jako MTF. Například ty ceny by měly být přímo proveditelné. Komise navrhuje, že OTF bude mít diskreční pravomoc v oblasti cen, ale pokud ceny nebudou závezné, potom, tak ale potom vlastně ten přínos vícestranných OTF bude minimální. Komise navrhuje, že operátor OTF ne, nemůže mít vlastní eh, nebo toky z vlastního účtu, což je určitě dobré, protože MTF a RM to nemohou dělat. A Eh, vlastně obchodování na vlastní účet může být eh, v rámci režimu eh, systematického internalizátora. Myslíme si, že je důležité, pokud jde o algoritmické obchodování, říci, že to je něco jiného než, jiného než HFT. Algoritmy používá většina účastníků na trhu a HFT to je jenom podskupina algoritmového obchodování. Na tom jsme se shodli. Myslíme si, že HFT mají eh, vlastně ty no, tradiční obchodní strategie, ale probíhají mnohem rychleji. Myslíme si, že tady je pár věcí, ale které je třeba řešit. To je potenciální zneužívání trhu, to je zcela jasné. Pokud jde velikost eh, a podíl na trhu, to je třeba 70% na americkém trhu, 350% na evropském trhu a vlastně ty mohou dohromady vytvářet určitou oblast likvidity a o tom se můžeme ještě samozřejmě dále diskutovat. Pokud jde o druhou otázku, to jsou komoditní deriváty. Návrh Evropské komise eh, je vlastně součástí názorového vývoje v G20. Souvisí to i s cenovou volatilitou a s širšími otázkami, jako je produktivní kapacita a mm, bezpečnost zabezpečení potravin. Je, k tomu byl vytvořen i akční plán na G20, který se právě týká komoditních derivátů a to se odráží i v návrhu komise. Tam jsou takové dvě klíčové složky, větší transparentnost a posílenější řízení pozic. Pokud jde o transparentnosti, komise navrhuje, aby obchodní místa zveřejňovala týdenní zprávu, kde budou uvedeny agregované pozice eh, jednotlivých kategorií uživatelů trhu a to by mělo vlastně vytvořit větší důvěru v trh. V září, eh, pardon, v říjnu 2011 eh, IS e Euronext začal s týdenním zveřejňováním zpráv o pozicích a to je, něco, je to něco podobného jako to, co navrhuje komise v rámci MIFIDu. Náš jediný návrh ke zlepšení návrhu eh, komise by bylo odstranit požadavek na zprávy o pozicích ze strany členských firm v reálném čase. To podávání zpráv v reálném čase není potřebné k těm týdenním zprávám a naopak by to vyvolalo eh, pro praktické problémy. A konečně, pokud jde o kom- návrh komise o řízení pozic, domníváme se, že eh, skutečně je nezbytné mít přehled o pozicích na trzích s komoditními deriváty, tak aby trhy zůstaly eh, férové a v pořádku a aby mm, hladce probíhal proces tvorby cen. Komise navrhla, že obchodní místa by měla provádět určitá omezení pozice, tak aby se naplnily tři hlavní politické cíle. Za prvé podporovat likviditu, za druhé předcházet zneužívání trhu a za třetí podporovat řádnou tvorbu cen a vypořádání. My podporujeme tyto politické cíle. Myslíme si, že to, že se v textu hovoří o alternativních ujednání se stejným efektem, eh, to je velice důležité, protože tržní struktury a fyzické komedity jsou velice různorodé a je třeba, aby ta regulace jim byla ušita na míru. Omezení pozic nebo alternativní ujednání samozřejmě bude muset fungovat v rámci širšího procesu řízení pozic ty pozice, eh, nebo to omezení pozic není všelékem, ale může to vlastně pomoci s regulací obchodních míst. To užívání je ovšem třeba přesně vymezit, protože omezení pozic v podstatě mají eh, narušit a mohou velmi narušit eh, nabídku a poptávku na trhu. Pokud by se používali nesprávně, tak by to mohlo vést k nechtěným důsledkům. My v rámci eh, návrhu komise také eh, navrhujeme, že hlavní úlohou by mělo být, aby právě ta obchodní místa vytvářela omezení pozic, ale je třeba ještě vyjasnit, jak by to fungovalo v praxi. Takže tím zatím skončím a jsem připraven zodpovědět eh, případně další Eh, eh, otázky jménem NIS a e, Euronexu. Děkuji. Yeah, well, Thank you very much. Leave that up. Děkuji. Myslím, že to přenecháme orgánům um, konkurenceschopnosti. Dalším řečníkem je pan, Har, pan Heinz Peter Schlüter. Eh, se společností Trimet Aluminium AG. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám eh, mnohokrát za příležitost promluvit zde, co by eh, zástupce reálného hospodářství k plánované novele MIFIDu. Věřte mi, že nadcházející minuty jsou pro mě velmi důležité, protože jde o mnohé. U nás jde o naše, naši hospodářský, hospodářskou existenci. Chtěl bych v zastoupení celého odvětví tuto problematiku Um, pojednat um, na příkladu uh, společnosti Trimet Aluminium AG. Eh, naše společnost je masivně dotčena eh, eh, touto plánovanou úpravou. Jsme energeticky náročný, středně velký podnik a klasický zástupce tzv. reálného hospodářství. Zajišťujeme na straně nákladů nákup našich surovin, to jsou mm, kovový odpad, jíl, elektrický proud a zemní plyn. Na straně výnosů zajišťujeme prodej hliníku a samozřejmě také kurzovní riziko euro k dolaru. Eh, bez eh, možnosti využít eh, nabízených zajišťovacích nástrojů na trhu by můj podnik nebyl přežil cyklický charakter tohoto odvětví. Naším ročním výkonem je 500 tisíc tun hliníkových produktů a k tomu potřebujeme zhruba 5 terawatt hodin proudu, to znamená náklady na proud ve výši 250 až až 300 milionů eur ročně, eh, což je ještě navíc pojištěno proti eh, riziku, eh, protože my platíme za elektřinu v eurech naše produkty, ale prodáváme v dolarech. Abychom našim zákazníkům mohli zajistit vypočítatelné a konkurenceschopné ceny, jsme nuceni se zajistit proti volatilitě Eh, cen. Přesto přeze všechno je obchodování s hliníkem a dalších, eh, dalšími kovy klasickým podnikáním v reálném hospodářství. Eh, z toho odvozené finanční produkty jsou obchodovány v vlastním ekonomickém okruhu. Ten nemá žádné dopady na finanční sektor. Aktéři těchto komoditních eh, trhů, pro které zde eh, Trimet zástupně stojí, eh, nepředstavují prokazatelně žádné systémové riziko. Nicméně nákazové efekty přesahující odvětví zatím se ještě neprojevily, neprojevily a ani je v budoucnu neočekáváme. To zřetelně ukázala 130-letá historie organizovaného termínového obchodování s neželeznými kovy. I případ Enron před deseti lety e, dokazuje výpadek e, dokonce velkého globálně působícího e, obchodníka s energiemi nemá žádný systémický dopad na finanční trh. Pokud by tato pro nás platná výjimka měla přesto být zrušena a pokud budeme muset plnit takové požadavky na vybavenost vlastním kapitálem a zprávou jako banky, tak nám bude prostě ještě chybět, mm, budou chybět finanční prostředky na eh, eh, eh, náš stěžení obchod, respektive stěžení eh, produkci. To by mělo nejen dopady na naše vlastní eh, zaměstnance, ale samozřejmě by se to dotýkalo eh, našich celoevropských odběratelů jako automobilového průmyslu, stavebnictví, strojírenství a balení. Rozšíření režimu MIFID na nefinanční trhy by mělo za následek narůstající náklady. Eh, a sice v důsledku požadavku po vybavenosti vlastním kapitálem. To by navíc vedlo k menšímu tržnímu objemu a nižší tržní likvidity. Eh, menší účastníci trhu by postupně museli opouštět eh, trhy. Stabilní trh ale potřebuje mnoho účastníků trhu nebo subjektů. Směrnice MIFID nesmí ani v budoucnu působit eh, proti dosaženému stavu jednání o um, nařízení o derivátech OTC. To znamená zatím přijaté výjimky pro nefinanční podniky nesmějí být novelou MIFIDu zrušeny protože požadavky po eh, vlastním kapitálu a eh, clearingové povinnosti, eh, co by prostředek k řízení rizik, jsou pro nefinanční trhy zcela nevhodné. Dovolte, abych ještě závěrem pohovořil o problematice tzv. pozičních limitů. Abychom mohli provádět efektivní zajištění rizik, musíme nakupovat velká množství proudu podle termínu, přesně stanovených termínů a současně musíme námi produkovaný hliník do termínu prodávat. To má nutně ehm, za e, následek vysoké položky. E, zavádění pozičních e, limitů by ovšem tuto možnost masivně omezilo a pak bychom nemohli provádět toto potřebné zajištění. Proto moje velká prozba. Neuplatňujte, neuplatňujte úpravu MIFIDu na surovinové a energetické e, trhy nebo trhy s energiemi. Pouze s roz, rozsáhlým osvobozením nefinančních trhů vytvoříte e, základy pro to, aby e, celý náš sektor mohl úspěšně působit v Evropě ještě i za deset let. Děkuji vám. Nyní jako poslední vystoupí paní Giselle Enrix, která se zabývá otázkou potravin, zemědělství, udržitelného obchodu v Mezinárodním združení katolických rozvojových agentur. Děkuji mnohokrát za příležitost vystoupit na tomto důležitém slyšení. Já tady hovořím jenom o občanské společnosti, která je velice znepokojená dopadem eh, financializace potravin. Doufám, že příliš že doufám, že tady ukážu, že přílišné spekulace s komoditními deriváty vedou ke zvýšení cen potravin k volatilitě a ohrožuje to, ohrožuje životy milionů lidí. Finanční deregulace v posledním desetiletí vůbec poprvé v historii eh, změnila komodity na finanční aktiva. Spekulativní kapitál se propojuje s produktivním kapitálem, s výrobním kapitálem a my si myslíme, že to v posledních čtyřech letech způsobilo dvě celosvětové potravinové krize. Tady už nejde o otázku sociální spravedlnosti, ale spíše o otázku geopolitické stability dochází k nárůstu ceny potravin v zemích, eh, kde jsou nízké příjmy a které závisí na dovozu potravin. V průmyslových zemích lidé 10 příjmu vynaloží na potraviny, takže tam ty dopady nejsou tak veliké, ale v některých zemích 70 výdajů domácností je na potraviny a samozřejmě zvyšování cen potom může mít katastrofické důsledky. Hlad souvisí s chudobou. Když jsou vysoké ceny potravin, chudé domácnosti mají problémy s výživou, mají problémy tak s nákupem vzdělání, zdravotní péče a dalších základních potřeb. Chudí lidé se to, s tou situací vrovnávají tak, že méně jedí, prodávají výrobní aktiva, zadlužují se a migrují. A to samozřejmě se projevuje i v posledních letech podstatě v zemích, kde nejsou eh, opatření na sociální ochranu, se jedná o otázku života a smrti. Eh, počet hledovějících lidí překročil jednu miliardu a to je dáno především nárůstem ceny potravin. Podle zpravodaje OSN eh, nárůst cen v letech 2007 až 2008 byl do značné míry důsledkem spekulativní bubliny. Proto je potřeba reformovat finanční odvětví, abychom tomuto zamezili. Podle FAO většina zemědělských eh, komodit byla v roce 2011 dvakrát tak drahá eh, ve srovnání se situací před deseti lety. Cena eh, hlavních obilovin byla zhruba o 150 vyšší než v roce 2000 a většina tohoto nárůstu ceny souvisí právě se spekulací. Nyní bych vás chtěla upozornit na grafy, které zobrazují index ceny potravin. Máte to ve svých eh, složkách. V březnu 2011 došlo k nárůstu komoditních aktiv na rekordních 420 miliard dolarů, z toho 100 miliard se týkalo zemědělských komodit a to je vůbec největší Eh, skokový nárůst u zemědělských produktů. Eh, spekulativní protistrany, včetně eh, fondů, které prodávají komodity, jsou hlavním skupinou obchodníků s komoditami, alespoň v USA. Narušuje to ovšem fungování trhu, protože to má dopad na referenční hodnotu ceny potravin na celém světě. Nárůst finančních investorů do komoditních derivátů vedl k nárůstu cen a k volatility potravin. Dnes skutečně ten, ta spekulace s komoditními deriváty už přerostla veškerou rozumnou mez. Dále se rozvíjela spekulace, protože v posledních deseti letech docházelo k deregulaci trhu a zdá se, že to bude pokračovat i nadále. Proto potřebujeme následující opatření. Zavést pravidla, která eh, eh, odliší eh, vlastně takzvaný hedging od spekulací a nebude rozlišovat jenom mezi obchodními a finančními aktéry. Měly by se také zakázat maloobchodní finanční produkty týkající se zemědělských komodit. Dále je třeba vytvořit regulaci, která bude předcházet systémovým rizikům a manipulaci, eh, například eh, zemědělské komodity eh, by měly být jasně zúčtovány a měly by tam být ex ante dány ehm, omezení pozicí pro všechny finanční spekulanty. To znamená, že ty, ta úprava by měla omezit, jaký podíl na trhu může držet jeden obchodník. Dále je třeba zlepšit transparentnost v transakcích. Jakékoliv obchodování s komoditními deriváty by mělo být regulováno a transakce OTC by se měly omezit na úplné minimum. Dohledové a regulační orgány by se měly posílit a měly by mít takové pravomoci, eh, aby mohly eh, zajistit vlastně příslušná omezení. Používání zákazů a omezení by se nemělo týkat pouze takzvaně nefunkčních trhů. Cílem MIFIDu 2 by mělo být předcházet a zamezit přílišné spekulaci s komoditními deriváty. Potraviny jsou základním lidským právem podle Všeobecné deklarace lidských práv a hazard s jídlem znamená hazard se životy milionů lidí. Potraviny jsou příliš důležité na to, abychom je chápali jako další typ aktiv komoditní deriváty a finanční deriváty nemůžeme vnímat jako stejnou investiční kategorii. E, princip předběžné opatrnosti, tak jak je uveden v Lisabonské smlouvě, předepisuje e, preventivní opatření, pokud je třeba chránit životy. Hodně se e, vlastně investuje energie do vytváření mechanismů, které budou řešit volatilitu cen potravin, ale nevytváří se žádná opatření, která by vůbec předcházely té volatilitě. V podstatě je to morálně nepřípustné, ten náš přístup k tomu. Lisabonská smlouva říká, že snižování chudoby je jedním z hlavních cílů Unie a toho je třeba mít na paměti i při provádění politik, které ovlivní situaci v rozvojových zemích k čemu vlastně je evropská rozvojová politika, na kterou se vynakládá 53 miliard eur ročně Eh, která má tedy zlepšit život chudých rozvojových zemích, ovšem zároveň umožňujeme evropským finančním trhům, aby v masivním měřitku spekulovali se s základními potravinami, které stejné lidé potřebují. Děkuji a nejprve pan Ferber jako zpravodaj, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Také poslední kolo je nesmírně zajímavé v celé paletě bodů, které zde zazněly. Já mám několik otázek. Na jedné straně <clears throat> Pan Cerutti hovořil o tom, že potřebujeme jasnou definici pro deriváty OTC. V současné době vedeme jednání o EMIE. To má, vlastně jsou orgány, které se mají zaobírat pro učtováváním derivátů. A MIFIR eh, odkazuje na IMIR a IMIR už se částečně také přizpůsobila. Je definice, která stojí v imíru pro vás dostačující nebo nedostačující? Protože si nemyslím, že by bylo úlohou MIFIDu či Mifido řešit něco, co se nepodařilo u Imíru. A pak, když už to bylo vyřešeno, tak se to nemusí řešit znova. Řekl jsem to dost komplikovaně, tak to je prima. A teď samozřejmě zajímavý případ pan Šlutra, paní Anrik. Pan Schlüter vyžaduje kompletní výjimku pro jeho sektor i u těch position limits, jestli jsem to správně pochopil. A poslední řečnice říkala, že v sektoru potravin by neměly být vůbec žádné deriváty a pak, když je vůbec, tak jenom žádné OTC a uh, přísné position limits, čili omezování míst e, obchodovatelných. Moje od otázka. Je vůbec možné rozlišovat podle produktů? Eh, tady vlastně se hovořilo z optiky dvou odvětví. Není to spíše otázka místa obchodování, tedy spíše otázka optiky obchodovatelnosti, abychom měli správný přístup k obchodovatelnému místu, abychom zamezili vlastně spekulativním podílům. O to přece jedná eh, souhlasím s paní eh, Murik, že potřebujeme fungující trhy s potravinami, ale přeci se jedná o to, aspoň tak trochu ochočit tu spekulativní část. A mě by tedy zajímalo o dovědět si ještě o dobou, jak bychom to mohli udělat teda poměrně přesněji. Jeden chce vlastně všechno kompletně zakázat, druhý chce mít kompletní výjimku a mezi tím budeme muset najít nějaké politické řešení. Možná, že bychom se měli zeptat pana Čerutyho, co si o tom myslí. Eh, možná, že by mohl být arbitrem. Tak eh, pouze na vysvětlenou toho, co jsem snad nevyjádřil dostatečně eh, přesně. Já jsem k MIFIDu nehovořil o, o tom, že je nutno redefinovat OTC, ale že definice, která existuje v MIFIDu, musí být právně e, vymahatelná, což by alespoň pomohlo e, vyřešit určité mezery nebo zacelit určité mezery, e, které vznikly tím, že to nebylo dosud právně vymahatelné. Nevím, jestli to bylo dostatečně jasné. Tolik teda na vysvětlenou. A to tež k vaší otázce po Emiru, Emiru, My to je další podskupina kapitálových trhů. Co se dá dělat, abychom to doladili co nejlépe? To, co lze učinit pro OTC, to je nutno učinit. Nevím, co jste tím přesně myslel, ale ze zkušeností z toho, co se učinilo za poslední tři roky nedostatek eh, jasnosti v OTC bude škodlivé pro trhy a subjekty na trhu. Pokud je o deriváty a poziční limity, ještě eh, stručně. Tady my pracujeme na trhu lehkých derivátů. No Neexistují důkazy, že takzvané spekulace skutečně vytvořily volatilitu cen, ale opět je to zarážející, protože to, co se e, událo za poslední čtyři roky, nevíme. Já chci říci, že mezi čistými pozičními limity a cílenými nástroji můžeme eh, dosáhnout stejné cíle a můžeme být účinní, aniž bychom upravovali eh, podmínky eh, poptávky a nabídky během životního cyklu produktu a to se snažíme dělat, aniž bychom teda změnili ty podmínky. Ale není tomu tak, že průmysl v USA žaluje OTC za to, že mění podmínky. Já, jsi, já nejsem odborníkem na americký trh. Ano, byste další na řadě. Budu se... Budu se snažit, pane Ferber, abych zodpověděl vaši otázku. Domnívám se, že neexistuje tak velký rozdíl mezi tím, co řekla paní Enriquez a já, protože i paní Enriquez řekla, že je třeba rozlišovat hedging od spekulace a to je jistě zásadní výrok v odpovědi na otázku. Když hovoříme o opravdovém zabezpečení termínu, tak to není spekulace, ale pak je tam vždycky fyzický základní obchod zatím, buď vlastní výroba, prodej, nákup surovin nebo prodej surovin. Eh, k limitu pozičnímu. Já jsem rozhodně proti takovému limitu. I tady příklad z našeho odvětví, jak něco takového u nás funguje. Přijde k nám automobilista a diskutuje s námi eh, o použití suroviny hliníku a doufáme, že se rozhodne také pro tuto surovinu a pak musíme během sedmi let životnosti auta Eh, se postarat, aby ta záležitost se dostala za tři roky na silnici a do deseti let tedy vlastně musíme z něho sejmout riziko cenové volatility. Kdybychom tady měli nějaký limit, třeba kdyby to platilo jenom na tři roky, tak by to neposloužilo ani automobilistově, ani nám a všichni bychom nesli dodatečná rizika, kterým chceme vlastně zabránit. Um, yeah, um... Paní Enriquez, ano, Eh, chci zopakovat eh, a zdůraznit to, co eh, bylo řečeno. Hovoříme o nadměrné eh, spekulaci. Můžete rozlišit mezi eh, eh, spekula, spekulanty a hedžovými obchody. Spekulanti samozřejmě zasahují do fungování trhu, způsobují asymetrii, navyšují ceny podnikání, vedou k cenové volatilitě a nevyužívají kapitál produktivně máme narůstající e, starosti, že finanční spekulace v oblasti e, zemědělských e, komodit navyšují ceny nebo zvyšují ceny a vedou k volatilitě. Viděli jsme to v roce 2009, takže tady panuje shoda. A skutečně v sobotu Wall Street otiskl Eh, článek eh, v této věci o CFTC a eh, vidíme tedy, že takovéto postupy jsou škodlivé a snažíme se tomu zabránit. Děkuji a nyní dávám slovo našim stínovým zpravodajům. Pane Goebbels má slovo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Pan, Pan Schlüter Mm, tady měl veliké pledoje o nezbytnosti derivátu a zabezpečení termínových obchodů, aby to zabezpečilo jistotu na reálném světě, ale je třeba pochopit, že je třeba, eh, jak tady na to bylo upozorněno, mít v reálném světě také určité zabezpečení hedging pro pokrytí rizik, ale čelíme skutečnostem, že se tady spekuluje a pro mě je prostě nepochopitelné, že finanční společnosti v současné době pronajímají skladové haly, aby tam skladovaly suroviny, nejenom potraviny, ale také kovy a celou řadu dalších surovin. A to je také nepochopitelné, jak za, posledních čtyř, za, za poslední čtyři roky vyletěly ceny za suroviny a za energie a není proto žádné správné vysvětlení. A to, že se chcete vůči tomu zabezpečit, proti tomu já mám pochopení, ale je tato volatilita přenechána Bohu, ale nebo bychom měli bojovat za vytvoření takových pravidel, která přinesou transparentnost na trhu. Ja, steht mir sicherlich nicht zu. No, asi mi ne, ne, který neměl se vyjadřovat o rizikách banek, ale já více než 40 let pracuji v obchodování se surovinami a mohu vás ujistit, že i před 30, 35 lety ojediněle existovaly banky, která, které vytvářely finanční modely v oblasti surovin tím, že financovaly sklady a podobně. Že to v posledních letech velice, velice nabilo, rozmnožilo se, to je nepopiratelné. A proto bych rád zůstal u své výpovědi. Vždycky tam, kdy zatím vězí reálný obchod, se domnívám, nepatří to do MIFIDu. Spekulace, a tady si budeme, asi bude si většina z nás zajedno, to je jiné téma. Merci, Madame Swinburne, la parole. Merci. Děkuji, paní Swinburne má slovo. Děkuji. Já mám eh, dvě zcela odlišné oblasti, které se vztahují k dvěma tématům na seznamu. Domnívám se, že paní Ross je asi kvalifikovanější zodpovědět eh, tu první otázku. Týká se eh, to kategorie OTF ehm, podle textu komise, jak ehm, se to má přizpůsobovat tak, aby to bylo dostatečně pružné, aby to pokrylo nejenom derivativy, ale i e, e, jiné e, produkty a abychom mohli regulovat sítě makléřů. Víme, že ty používají OTF podle definice, protože investoři používají princip agenta, který už podle OTF nemá být povolen. Rozumím tomu, že investoři nemůžou se účastnit těchto obchodování bez předchozího schválení. To znamená, že to nebude fungovat v rámci eh, těch makléřských sítí. Moje otázka je, pokud bychom měli spoléhat na modelu SI, který není zařazen v rámci MIFID 1, jaké úpravy musíme učinit v režimu, aby to bylo použitelné a aby tento režim mohl být použitelný místo OTF. A pokud jde o komodity, vyslechla jsem obě strany, ale je zde ještě jedna pozice, eh, která byla zneužívána na trzích eh, je zde požadavek po sofistikovanějším nástroji, který dá dozoru více možností eh, zasahovat do řízení a nejenom stanovat limity, které ale mohou být porušovány. Mám dojem, že jste tady, tady musíte zůstat, protože vznikla, eh, vzešla z toho další nová otázka pro vás. Dobře. Ano, musím říci, že to je poměrně komplikovaná otázka. Dokonce už sama otázka popsala, jak je to komplikované. A že tady existují různé druhy obchodování, postupů a systémů obchodních. A ne všechny lze zahrnout pod jednu či dvě definice. Neexistuje k tomu žádná oficiální pozice, musím přiznat. A je to něco, co eh, jsme už zkoumali v rámci analýzy CISR a snažili jsme se eh, zjistit, jak jsou tyto obchodní systémy zařazeny v MIFID 1. Takže snad bych se eh, mohla dodatečně vyjádřit k této otázce nikoli nyní. Bylo by to snad užitečnější a účinnější, než se pokoušet o odpověď nyní. Jsou tady další otázky. Pan Jürgen Klüte. Ah, merci, Jean-Paul. Děkuji, Jean-Paul. Äh, Nejprve bych chtěl äh, připomenout, že v posledních měsících äh, v německém tisku šířila veliká debata právě, která se zaobírá spekulacemi, surovinami a e, v oblasti také potravin. A myslím si, že na to musíme politicky reagovat. To nemůžeme nechat e, takhle stát. Ale to, e, na co poukázala paní Enrique, to souvisí skutečně se základním zabezpečením lidské existence a tudíž nejenom s ekonomickými, ale také s etickými otázkami. Proto se domnívám, že toto musíme politicky velice pečlivě mít v úhlu pohledu, ale uvědomuji si, že to není jednoduché dostat tomu na věcné úrovni. Moje otázka. Zda jsem to pochopil správně, zejména tedy z hlediska pana Šlutra nebo také paní Enrique, že by bylo smysluplnější místo nějakých pozičních limitů se pokusit pokusit prostě zorganizovat vyloučení spekulantů z trhu se zbožím, z komoditních trhů. V USA již proto existují určité příklady. Myslím si, že částečně existoval zákaz těchto čistých spekulantů, ale tady se také ukazuje problém, na který upozornil Robert Goebbels, jak je, se to vymezí, když nějaká banka kupuje nějaké suroviny, už je obchodníkem se surovinami nebo ne. Eh, jak je možné, jak se vymezit eh, potom, aby takové ty triky, ke kterým dochází, abychom měli co dočinění se stabilní situací. A potom eh, Kommission an Positionsmanagement noch deutlich schwacher, schwächer. Co se týče řízení pozic, to je tady, zdá se mi, v MIFIDu měkčí také si to nedokážu ale dost dobře představit, čili mě by zajímalo, jak to hodnotíte vy jako experti. A moje poslední otázka, možná na pana Serutyho. V USA existuje zvláštní specifický dohlížecí orgán nad obchodem se surovinami a potravinami. Moje otázka, bylo by smysluplné snažit se, aby v rámci Evropské unie něco takového existovalo také? Po případě eh, nebude zapotřebí tady vytvořit ještě čtvrtý dohlížecí orgán. Jinou variantou by bylo, eh, že bychom zřídili nějaké zvláštní oddělení v rámci ESMI, které by se soustředilo speciálně na tuto oblast obchodu. To jsou tedy mé poznámky a připomínky k tomu. Děkuji a než dám slovo o něm třema obětěm, protože vy tři jste tady oběti toho, že musíte vlastně Eh, odpovídat. Nejprve dám slovo zpravodaji. Děkuji vám. Já chci využít situace, že tu máme ještě obědáme z předešlého panelu, protože náš problém je, já souhlasím s tím, paní Enrique, když říkáte i vy, pane Šlujtere, že tam kde dochází, kde zatím vězí reálný obchod, měli bychom o to nechat eh, ruce pryč, ale když k nám přijdou uh, banky a říkají, když chceme zabezpečit my pro vás reálný obchod, tak my se musíme taky někde zabezpečit a pak vzniknou nějaké produkty, které vůbec nesouvisí s reálným tokem zboží, ale přesto jsou obchodovatelné. Abych to tady popsal velice jednoduše. A to pro nás tedy eh, znamená, na jakém místě, kde tedy v, v, v cestě toho obchodu už to nesouvisí nebo souvisí s reálným obchodem a kde je to čistý, pouhý produkt spekulace. Tady bych rád slyšel také názor našich expertů a smím-li si dovolit Zajímalo by mě vědět, jak řečníci tyto věci vidí a zda je tady nějaké vymezení možné. Děkuji mnohokrát. A nyní navrhuje, aby nejprve zodpověděla Paní Enriquez na otázky, které Une question aussi à vous. Okay, well, I'll try. Ano, pokusím se zodpovědět eh, ty otázky, které tady zazněly. Jedna z kritik, které uh, Eh, současný MEFIT čelí, je, že není plně eh, aplikován plně regulovaně a myslíme si, že to trochu rozmělňuje eh, ty předpokládané kontroly. Také jsme znepokojeni některými vágně definovanými termíny v současném návrhu, zejména pokud jde o alternativní ujednání a to z téhož důvodu nechává to velký prostor pro různé výklady. Já jsem toho názoru, že bychom se měli pokusit být co nejkonkrétnější, definovat jasná kritéria a parametry pro přílišnou spekulaci a také pro eh, finanční a nefinanční protistrany. Musíme si položit otázku, jaká je výhoda trhu s komoditními deriváty na prvním místě, jaká je jejich hodnota pro reálné hospodářství a zda ty přínosy jsou vyšší než rizika. Pro nás spekulace není investicí a myslíme si, že je možné rozlišovat mezi eh, obchodními, eh, obchodním hedgingem a mezi finančními spekulacemi. Eh, viděli jsme, že trh byl zavalen finančními spekulanty v posledních deseti letech právě v důsledku deregulace. To je fakt. Děkuji, pan Schlitter. Herzlichen Dank. Děkuji v zásadě se mohu pouze připojit, a to s radostí, k předřečnici. V zásadě jsme zcela to, stejného názoru. A také se domnívám, že vše, co neodpovídá fyzické poptávce nebo fyzické eh, výrobě, eh, to se nachází v oblasti spekulací a to je nutno hodnotit jinak i politicky. Eh, je to nutno hodnotit jinak než obchody v reálném hospodářství. A nyní se dostávám ještě k pozičním limitům. Poziční limity v obchodování se surovinami jsou dány už i tím, že množství produkované suroviny je samo o sobě omezené Neomezeno To znamená, excesivní rozšíření eh, neomezených pozičních limitů nemůže existovat, protože, jak jsem právě řekl, vše musí být podloženo eh, reálným obchodním případem. Já si myslím, že asi se všichni eh, shodneme na tom cíli protože to je otázka sociální, není to jenom otázka tržní, ale souvisí to i s etikou a e, integritou ze sociálního hlediska. Ať bych hovořil příliš dlouze, e, je tu určitě sociální hodnota finanční účasti na kom- trhu s komoditními deriváty. Je třeba najít ale tu správnou rovnováhu mezi přílišnou spekulací a mezi tou sociální nebo společenskou hodnotou protože je mnoho příkladů těch z té společenské hodnoty. Myslím, že nemůžeme demonizovat eh, veškeré eh, finanční podíly na tomto trhu, protože to má i velký přínos. Eh, také, myslím, je třeba uznat, že je zajímavé, že z časového hlediska dochází k souladu mezi nadměrným vstupem financí do komoditních derivátů a mezi volatilitou. A to je prostě diskuse, kterou vyvolala i zpráva Evropské komise, eh, je, vlastně byla o tom, zda tam je korelace nebo ne. Já jsem tam neviděl důkaz jasné korelace, ale je to takové znepokojivé eh, vlastně ze společenského hlediska myslím, že je opravdu obtížné najít rovnováhu mezi tou společenskou hodnotou finančního podílu na trhu s komoditními deriváty a mezi tím, jak zamezit přílišné spekulaci a vysoké volatilitě. Eh, pokud si dobře vzpomínám, byl tady i takzvaný jemný návrh Evropské komise týkající se alternativního ujednání a omezení pozic. Eh, pokud jde o ta omezení, tam můžou být poměrně účinná, mohou přispět k dosažení cílů, eh, to se my také domníváme. A pokud jde o další orgán, který by to měl zajišťovat, my si myslíme, že takový orgán nepotřebujeme. Nicméně myslíme si, že to prostředí je velice silně regulováno. My jsme už eh, na tom spolupracovali s regulátory. A cokoliv, co dále zlepší způsob fungování trhu a jeho společenského užitku, to my samozřejmě vítáme. Tak Pio, na tebe se zaměřil Markus. Asi má na tebe nějaké špatné vzpomínky z předchozího mandátu. Děkuji, pane předsedo. Ano, využiji příležitosti a řeknu pár slov i v této diskusi. Uh, ale dovolte, abych se ještě trochu vrátila zpět v té diskuse. V diskuse hovořili jsme o tom, k čemu vlastně slouží evropské finanční trhy, kdo z toho má skutečně přínos v tom reálném hospodářství celého MIFIDu. E, paní Swinburne e, se také o tom zmiňovala ve svém příspěvku. A já si myslím, že když se hovoří o té regulaci, tak teď máme mnoho nových právních úprav finančních služeb a samozřejmě řada firm se potom jaksi mění uh, určité finanční společnosti, protože je stále více regulace a zvláště velké firmy uh, se vlastně nakonec financují sami. Dělají to pomocí dluhopisů přímo z finančních trhů. Uh, a v podstatě se eh, směřujeme k tomu americkému způsobu financování hospodářských potřeb. A to znamená, že i v této diskusi o tom, kdo eh, provádí ty opravdové transakce a jaký je jejich finanční účel, tak ten obrázek není úplně jasný. A je třeba zajistit, aby byly rovné podmínky pro finanční podniky, pro hospodářské subjekty, ať už spekulují na trhu nebo tam provádějí transakce. To je téma, jimž jsme se zabývali v Business Europe, příslušné pracovní skupině, kde jsem byla místopředsedkyní. A až do nynějška se nám nepodařilo najít takovou správnou definici, po které volal zpravodaj. Jak definovat, co je spekulace a co ne. Samozřejmě eh, ti nefinanční prostředníci by využili této příležitosti, když by ta definice byla nejasná. Takže já si myslím, že ta diskuse eh, v podstatě nám asi běží i všem v hlavách, ale je to velice složité najít na to odpověď. A tento trend eh, skutečně existuje, kdy se přibližujeme k tomu americkému způsobu financování firem. A to je věc, kterou také musíme vzít v potaz. I tady musí to vzít v potaz i v Evropský parlament, i v mnoha dalších ohledech, nejenom v souvislosti s tímto tématem. Děkuji. Paní Ros, myslím, že eh, také na vás se tady někdo obrátil. Děkuji, pane předsedající. Musím říci, že mohu jen souhlasit s některými z předřečníků, že snaha o skutečnou definaci eh, té hedžové transakce a toho, co jí není, je velice složité, protože to v podstatě se týká konečného cíle transakce. A i když jste firma zabývající se finančními službami, když eh, eh, se zabýváte otázkou komodit, tak jako vy a snažíte se vlastně provést tu hedžovou transakci, tak chcete mít tu možnost. A teď je tady otázka, jestli už jste spekulantem nebo ne. Myslím, že to vymezení je velice složité. Ta hranice se dá jen těžko vymezit. A je to určitě e, věc, již čelili jak zákonodárci, tak regulátoři. Možná bychom se o tom mohli pokusit ještě, e, ještě jednou najít tu hranici. Děkuji mnohokrát. Eh, mají kolegové ještě nějaké otázky, prosím? Nemáme žádné otázky? V tom případě dám slovo panu zpravodaji, aby pronesl závěr z tohoto slyšení. A dovolte, abych již nyní poděkoval všem řečníkům za jejich přítomnost a za jejich zajímavé příspěvky, které nám osvětlily tak komplikované téma, které Eh, musí, nad kterém naše mozky musí hodně pracovat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mohu se připojit k díkům na adresu našich tří panelistů. I za mne bych chtěl srdečně poděkovat. Poděkovat i za to, že jste nám nechali tolik záležitostí otevřených eh, které teď jako legislativci budeme smět uzavřít. To je jistě čestnou úlohou naší snažit se osvětlit věci, kde ještě nepanuje taková právní jistota a tuto sem vnést. Jistě můžeme hovořit o všech tématech, eh, která leží, která jsou obsahem MIFIDu, ale mm, my se musíme pokusit soustředit se na ty zásadní body a na ty nejpolitičtější z nich. A domnívám se, že během dnešního slyšení jsme dostali důležité příspěvky, které jistě zohledníme v naší další práci. Rád bych ještě poukázal na to, že jsme vypracovali dotazník, říkám to trochu, já jsem to trochu s překvapením vzal na vědomí, že jsme se teď dověděli, že budeme mít ještě nějaké pozměňovací návrhy, které cílí na to, aby vliv byl transparentní. Tak prosím pěkně, držte se toho také a nepište nová doporučení do dotazníku. To bude základ pro naše práci, je detailní obšírný, není až tak obšírný jako detailní dotazní komise, ale samozřejmě, eh, že to jde v tomto duchu. Jako komise to všechno musí také velmi mm, důkladně proskoumat. Máme tady... Ich darf nur darauf hinweisen, eh, wenn meine information... Do 30. ledna dost času, abychom to tedy ještě zkoumali, pakliže mm, jsou správné mé informace, tak 13 února, to znamená o měsíc později budeme mít čas vyhodnotit odpovědi na základě dotazníků pro ty z vás, kteří eh, se na to těší. Bude se to konat ve Štrasborku, protože tady máme i zástupce četné veřejnosti, to znamená, eh, rozprava se bude konat na štrásburském zasedání v únoru. Dovolte, abych poděkoval všem kolegyním kolegům. Těším se na další spolupráci a jsem si jist, že v průběhu příštího roku eh, budeme mít velice angažovaný proces navzájem, nejednoduchý proces, celou pestrou paletu témat, které vyžadují jak odborné, tak politické Dobrozdání to je naše doména a doufám, že i rada s námi vstoupí v jednání, když tak zhruba v polovině roku 2012 budeme schopni zaujmout pozice a začít vyjednávat abychom měli další zajímavou a napínavou druhou polovinu příštího roku s takovými tématy jako finanční rámec a legislativní texty k finančnímu rámci a zaobírali se i takovými maličkostmi, jako je MIFID. Já se na to velice těším a mám prozbu na kolegyně a kolegy ve výboru, abychom se pokusili skutečně v dobrém kooperaci a v dobrém komerčním duchu dosáhnout velice mnoho při našem vyjednávání. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji ti, Markusy. Děkuji všem, kteří přispěli dnes a kolegové. Já bych chtěl využít příležitosti, že tady máme veřejnost sále v roce 2011 E, náš výbor e, pro hospodářské a měnové záležitosti měl o 48 více zasedání než v předešlém roce. To je důkaz toho, že v našem parlamentu skutečně pracujeme. Naše další zasedání se koná 12. prosince. Při této příležitosti budeme mít slyšení s kandidátem na OCP. Na, e, kandidátem, promiňte, Evropské centrální banky. Děkuji a uzavírám naše zasedání.